Tak vážení kolegové, zahajuji dnešní schůzi. Nejprve bych vám chtěl oznámit, že bod 4 týkající se fondu Turecka, který byl původně naplánován jako poslední bod dnešního programu, je přesunut dnes na dopoledne na 10.30, tak aby tady mohla být paní Kalvino, generální ředitelka DG Bač a paní Miriam Fera, Feral, ředitelka DČ NIR od 10.30 po hlasování. Mod 4 bude tedy proskoumán jako první a schůze dnešní skončí v 17 hodin a potom koordinátoři se sejdou neprodleně po konci schůze a náš výbor potom bude pokračovat zítra ráno, jak bylo plánováno. Pokud nemáte žádné námitky, tak považuji tento pozměněný program za schválený sdělení předsedy, to byla schůze z 21. a 22. února, to jsou zápisy tedy z minulých schůzí, pokud nemáte žádné námitky, tak považuji, že zápisy jsou v tomto znění schváleny. A tím se dostáváme k prezentaci a předložení studie o řízení a dohledu nad svěřeneckými fondy EU. Tato studie byla prezentována včera ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a výbor pro rozpočet se chtěl zapojit do této studie ze zjevného důvodu to znamená eh, důvod, co je význam svěřeneckých fondů a nástroje pro Turecko v široké paletě finančních zbrojů. Také byli pozváni zástupci výboru DV pro prezentaci toto studie, této studie, takže je zde srdečně vítám a bez dalšího bych tedy rád dal slovo panu Murešanovi a paní Gardia Zabal která bude hovořit jménem pana Gajera, který je dnes omluven a který má na starosti sledování, zavádění a realizace těchto svěřeneckých fondů pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. A potom pan Carrera a pan Iňas Perer nám představí práci, kterou odvedli a doporučení, která zpracovali. Rád bych tedy požádal pana Muresana, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Já jsem právě dorazil, takže není překvapivé, že mě, eh, ne, jste mě neviděl, protože jsem právě teprve zasedl. Takže kolegové, myslím si, že to je důležité téma, o kterém dnes diskutujeme a Myslím, že je tady dobré načasování. Minulý týden Evropská komise e, připravuje prodloužení nástroje pro e, uprchlíky v Turecku. E, vlastně ten návrh na prodloužení známe z minulého týdnu. Nejprve jsme si tady o tom přečetli v politiku, že to tedy bude a pak teprve jsme se to dozvěděli jako rozpočtový orgán, ale jak jsem říkal, je to tedy dobře načasované a bychom tedy vyhodnotili tyto svěřenské fondy. Tyto zvěřenské fondy, e, vlastně e, jejich naléhavost, jejich e, souvislost s integritou rozpočtu a zachování práv parlamentu, pokud jde o tyto svěřenské fondy. A první závěr studie ohledně činnosti svěřenských fondů je e, takový, že parlament e, tedy plní své povinnosti, stejně tak i rozpočet EU, pokud jde o závazky do těchto svěřenských fondů. Členské státy ale ne vždy své povinnosti plní. Druhá věc, kterou bych chtěl říci, je, že tato studie, a skutečně vám ji všem doporučuji, nás informuje o provádění a také formuluje doporučení ohledně toho, jak by se dalo zlepšit fungování svěřenských fondů. Studie také velice jasně dospívá k závěru, že tyto fondy jsou rizikem pro integritu rozpočtu EU a že demokratické pojistky Eh, které se týkají toho rozpočtu, také jsou tímto ohroženy. A to je správný závěr, který nám ukazuje, že vlastně ta mezivládní úroveň se vrací. A pochopitelně je nepřijatelné, když Unie má nějaké výsady v určitých politických oblastech, Eh, tak je nepřijatelné, že tam pak není dostatečné financování v evropském rozpočtu a vymyslí se místo toho svěřenské fondy. Pro mě je řešení jasné. Pokud má EU v nějaké oblasti pravomoc a má tam tedy přinášet nějaké výsledky, očekávají to Mm, očekává se to od občanů. Politici na národní úrovni EU hned obvinují z jejich chyb, když se neplní nějaké výsledky. Takže pokud tam skutečně nějaká pravomoc je, tak je třeba na to vyčlenit zdroje v rozpočtu EU. Pokud ty e, zdroje nejsou dostatečné a vytvářejí se ad hoc svěřenské fondy na mezivládní úrovni, to není správné řešení. Správné řešení by bylo následující. Eh, přiměřený rozpočet na přiměřené úrovni s dostatečnou flexibilitou a s dostatečnými rezervami pro neočekávaný vývoj. Od roku 2014 došlo k nějakému nečekanému vývoji? Ano, bude nějaký nečekaný vývoj během příštího víceletého finančního rámce? Ano, samozřejmě, že také se mohou nastat nečekané situace. A toto je důležité poučení. Buď tedy zase přejmeme eh, VFR, který eh, bude tedy odpovídající k 1. lednu 2020, ale nebude schopen řešit eh, různé výzvy, Eh, a nečekané situace až do konce roku 2027, tak to bude znamenat, že takový eh, VFR je nepřiměřený, tak jako to bylo minule. Byl to malý rámec, neposkytoval dostatečné rezervy ani flexibilitu a pak jsme nemohli splnit to, co občané očekávali. Takže buď to bude takto, malý VFR, který nám neumožní plnit očekávání občanů, no anebo se poučíme z minulosti a schválíme přiměřený VFR, kde budou dostatečné rezervy, dostatečná flexibilita a bude dostatečně e, silný i z hlediska objemového. Můj další závěr, pokud jde o naléhavost těchto svěřenských fondů, když se podíváme na stroj pro uprchlíky v Turecku, jsou tedy miliony uprchlíků v Turecku. Toto rozhodnutí o tomto nástroji bylo správné. Umožnilo nám to poskytovat Eh, peníze uprchlíkům v Turecku a zabránit ilegální migraci. Bylo to naléhavé? Ano, bylo. Ale když se podíváte na Africký fond, kde členské státy neplní své povinnosti, míra provádění je velice pomalá. Bylo to přiměřené? Bylo přiměřené eh, takto narychlo o tom rozhodnout? Nikoli. Bylo to naléhavé? Nebylo. Potřebujeme dlouhodobou politiku pro Afriku, potřebujeme dobré eh, životní podmínky tamních lidí. My jsme v Africe byli s rozpočtovým výborem eh, eh, pod vedením předsedy také v Tunisku a víme, že Unie má své povinnosti, máme zdroje v rozpočtu a toto je nástroj. Ano, musíme podporovat Afriku, ale skrze rozpočet Unie. Svěřenský fond pro Afriku nebyl naléhavou záležitostí a pokud se komise domnívá, že to naléhavé bylo, tak potom výsledek je, že to selhalo, protože to vlastně nevedlo k žádné okamžité změně v terénu. Nástroj pro Turecko, ano, to bylo naléhavé a pomohlo nám to, jak jsem říkal, zablokovat příliv eh, Eh, uprchlíků, zvláště tedy nelegálních migrantů. Můj další bod, a to je možná to nejdůležitější. Evropský parlament nebyl zapojen do rozhodovacího procesu, když se tyto fondy zřizovaly. Museli jsme schvalovat eh, návrh opravného rozpočtu a rozpočtové převody eh, směřující do těchto fondů. A je to vlastně zdanění bez zastoupení a není to vyvážené, není to v pořádku. Neměli jsme k tomu co říci, e, přestože to mělo dopad na rozpočet a jenom jsme měli možnost říci ano a to ještě e, pokud možno rychle, protože to bylo naléhavé. A toto by skutečně se nemělo stát modem vivendi mezi institucemi. Uh, právo souhlasu a kontroly nad eh, ustavujícími dohodami ke svěřenským fondům, to je, myslím, právo, které by parlament měl mít. Pokud je nějaká naléhavá situace a měl, bude se zase někdy zřizovat svěřenský fond, ale opravdu by to měla být naléhavá situace, ne jako u toho afrického fondu, tak parlament musí být zapojen od samého počátku. A potom eh, kontrola parlamentem by se také měla posílit. Eh, sedíme vlastně eh, ve eh, představenstvu, ale nevíme dost, dost o operativním výboru. A je třeba zajistit větší transparentnost vůči parlamentu. Takže já to chci říct velice jasně. Parlament musí být zapojen a informován o tom, co se děje každý den v operativním výboru, protože tady se jedná o peníze Eh, daňových poplatníků. Na závěr dvě otázky. Eh, také na komisi. Takže otázkou je, zda integraci těchto svěřenských fondů do rozpočtu zvažujete pro příští VFR? Jak vidíte vývoj nebo postavení těchto svěřenských fondů v chystaném eh, víceletém rámci? A moje druhá otázka je, jaké jsou osvědčené postupy, když se podíváte na tyto svěřenské fondy? Jaké osvědčené postupy můžete zmínit? Co fungovalo dobře, v čem byste pokračovali? Já jsem tedy řekl, co si myslím, že by se mělo zlepšit, jak bychom měli nám vrátit vlastně spoluodpovědnost za rozpočet a měla by se posílit úloha parlamentu. Takže eh, tam, kde úloha parlamentu nebyla dostatečná a ty svěřecké fondy nezajistily to, co měly. O tom jsem mluvil, ale pokud jsou nějaké osvědčené postupy, které se projevily při provádění těchto fondů, tak se o nich rád dozvím. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové za pozornost a těším se na diskusi. Merci. Děkuji. Tyto svěřenecké fondy svědčí o nedostatečné flexibilitě v našem rozpočtu. Mm, přišla paní Kavanda, předsedkyně výboru DV. Nyní paní Gardia Zabal. Chcete učinit stručný úvod po tom, co řekl pan Morešan? Děkuji, pane předsedo. Ano, doplním to, co už říkal pan Muresan, protože e, my se shodneme na tom hodnocení, které tady prezentoval. Když se začaly objevovat všechny tyto mimo rozpočtové nástroje, e, tak nám bylo řečeno, že je to především kvůli tomu, aby se naplnily tři cíle nebo aby se vyřešily tři problémy. Nejprve, zaprvé to měla být rychlá reakce na naléhavou situaci. Druhá myšlenka byla, že by to mělo zajistit eh, vlastně eh, lepší eh, a rychlejší zavedení nástrojů a třetí, že by to měl být vlastně příspěvek od členských států navíc nad rámec rozpočtu. A potom z toho, co jsme viděli a také ze závěru této studie je vidět, že žádný z těchto cílů nebyl splněn. A přidaná hodnota, eh, o kterou se tady vždy v parlamentu snažíme a která se vždycky dává na stůl, že to prostě, co se dělá v Evropě, musí mít přidanou hodnotu, tak to podle mého názoru vůbec nebylo naplněno těmito nástroji. A nejen, že to nebylo naplněno, ale také z té studie vyplývá, že tady vyvstávají dva problémy. Jednak, eh, a to parlament na to poukázal, eh, problém, že my jako parlament máme vlastně kontrolovat a monitorovat, co se financuje a jaké projekty se realizují ve svěřenských fondech, ale prostě se to nedaří. Je to velice problematické, tato, eh, tato kontrola. A za druhé, potenciální střed zájmu, protože subjekty, které eh, zasedají ve mm, výboru pro výběr projektů, eh, zároveň vlastně se ucházejí o tyto projekty a je tady tedy potenciální problém střetu zájmu. Ve zprávě, kterou nám teď asi detailněji eh, prezentují, eh, se navrhují několik závěrů, které kdyby se realizovaly, tak by se určitě velice zlepšilo řízení těchto eh, mimo rozpočtových nástrojů, ale jak říkal pan Muresan, pokud budeme mít vlastně širší víceletý finanční rámec, Eh, který, tak by vlastně takovéto nástroje nebyly potřebné. Zároveň ale by ten rámec musel být dostatečně flexibilní, abychom mohli reagovat na naléhavé situace, které určitě taky zase nastanou v příštích letech. A pokud by se toto podařilo, tak pak bychom nepotřebovali tyto mimo rozpočtové naléhavé nástroje se všemi problémy, které sebou nesou. Takže eh, budeme to velice sledovat a budeme se těšit na více informací ale myslím si, že výsledky této studie jenom potvrzují ty pochybnosti a kritiku, kterou už jsme vyjádřili na adresu těchto svěřenských fondů. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, paní Gardia Zabal. Takže musíme tedy nutně skončit tento bod v 10 hodin a navrhuji tedy, aby prezentace se omezila na 10 minut, abyste dodrželi tento čas. Vím, že zpravodajové jsou schopni udělat velice stručný závěr. Komise bude mít potom pět minut, tak abychom, aby nám zbylo 15 minut na diskusi. Takže nyní se obracím na pana Carrera, Carreru a pana Nunes Ferrer, kdo z vás bude hovořit první? Pan Carrera, prosím. Uh, Děkuji, zdravím vás všechny, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, je to radost a čest mít tuto možnost představit náš výzkum. Tato studie byla zadána DG IPOL, ředitelství pro rozpočtové záležitosti. A zde máte tým, který připravil toto šetření během deseti minut eh, zdůrazíme ty hlavní zjištění, hlavní body naší práce. Je to velmi široká studie a hlavním cílem tohoto šetření bylo srovnat eh, řízení a dohled eh, svěřeneckých fondů Evropské unie a nástroje pro uprchlíky v Turecku. A zdůrazňuji, že hlavní důraz byl na řízení a dohled, ne na skutečné kvalitativní hodnocení projektů nebo hodnotu jednotlivých projektů. To není tedy kontrola, ale studie. Hlavní důraz našeho hodnocení byl skutečně na přidanou hodnotu ve světle lepší regulace v EU a smluv, zeména právo na správný výkon veřejné zprávy a na úlohu Evropského parlamentu jako rozpočtového úřadu. Tato tabulka shrnuje všechny fondy, které jsme zkoumali a každý fond je velmi odlišný. A jak už bylo uvedeno, ten nástroj pro uprchlíky v Turecku není svěřenecký fond Evropské unie, byl zahrnut do hodnocení, protože je to e, nalehavá akce a nekvalifikuje se tedy do té kategorie jako svěřenské fondy. A máme však také nějaká doporučení pro ten nástroj pro uprchlíky v Turecku. Nařízení předpokládá vytváření svěřenských fondů a podmínky pro jejich vytvoření. A přidaná hodnota byla také uvedena, přidaná hodnota v souvislosti s probíhajícími národními projekty a zájmy naléhavými situacemi. Dochází tedy k naléhavé situaci která by oprávňovala vytvoření takového fondu. Přidaná hodnota, o tom jsme mluvili, viditelnost a flexibilita. Flexibilita za jaké náklady? Viditelnost za jakou cenu? Komise sehrává klíčovou úlohu a samozřejmě úloha členských států byla také uvedena, je naprosto relevantní. Klíčovou otázkou pro tuto studii je, které nástroje jsou nejvhodnější pro svěřenské fondy. Je tu skutečně naléhavá situace, je tu naléhavá potřeba, jak vyhodnocujeme přidanou hodnotu. A tady Evropský účetní dvůr poskytl velmi zajímavou zprávu o svěřenském fondu Beku, kde dospěl k závěru, že specifický fond je vhodný, avšak komise by měla poskytnout eh, formálnější analýzu podmínek a zda ty podmínky byly splněny. Svěřenský fond pro Afriku byl uveden na zcela naléhavá situace v Afriku, čeho se ta naléhavá situace týkala. V roce 2015 migrace z Afriky byla vysoká před rokem 2015 a pokud tam nastala krizová situace tak neexistovala už předtím a jaké jsou hluboké příčiny nelegální migrace a jsou inherentně rozvojovou otázkou. A poskytujeme také tedy dlouhodobý výhled. A pokud to existovaly tyto naléhavé situace, tak to je skutečně velmi pochybné. dostáváme se k oblasti řízení a odpovědnosti. Evropský parlament nemá statut pozorovatele a Evropský parlament je přizván k zasedání Rady svěřenských fondů. To je důležitá praxe, která by měla pokračovat. Ale samozřejmě ta otázka se týká těch operativních výborů a Tady jsme zdůraznili nejasnost, když se zabýváme kritérii pro způsobilost. Je to neprůhledný proces a může odrazovat některé žadatele. A už, se, už to bylo uvedeno dříve. Dělítko mezi členskými státy jakožto dárci a členskými státy jakožto realizátory není úplně jasný. Může nastat střed zájmů. A také vyvstává otázka, do jaké míry partneři, kteří jsou vybráni, jsou nejlepší, kteří jsou k dispozici pro realizaci určité akce nebo projektu. Také se zabýváme demokratickou odpovědností, tedy ex ante probíhající a ex post. A zejména se zabýváme průběžnou demokratickou odpovědností u těchto fondů. Evropský Parlament může být zapojen do hodnocení, jak tyto akce jsou eh, realizovány, ale je tu určitá mezera, pokud jde o monitoring výsledků a zejména dopad na lidská práva a právní stát. A je to zejména problematické v těch situacích, kde není možné zaručit právní stát a dodržování lidských práv. A Evropský účetní dvůr poskytl zprávu o Turecku v nedávných dnech a informoval o tom, jak je těžké zajistit ve světle výzev pro právní stát v této zemi a výzvy, co se týče demokracie. Zdá tedy tyto fondy eh, slouží svému účelu. Nemáme čas na to, abychom probírali jednotlivé fondy. Studie poskytuje velký objem informací o tom, kdo jsou subjekty, které realizují tyto fondy. To jsou tematické priority, které jsou financovány v každém fondu. A jedním z klíčových sdělení studie je, že fondy nežijí sami o sobě. Fondy jsou ústředním nástrojem zahraniční politiky Evropské unie. A jsou to nástroje pro evropskou politiku v oblasti externí migrace, což je velmi sporné. A ve světle smluv Evropský parlament by měl být zapojen do těchto rozhodnutí. A proto studie zdůrazňuje, že mimo rozpočtový nástroj, jako jsou tyto fondy, hluboce spochybňuje úlohu Evropského parlamentu podle smluv, protože tento proces řízený naléhavou situací, tedy způsobuje právě takový přístup. A v této oblasti nemůžeme investovat do, není možné investovat do rozvoje, abychom zabránili migraci. A studie volá po obezřetnosti, pokud, kdy ministerstvo přístup, který je podobný ministerstvu, přístupu ministerstvu vnitra by se neměl vkrádat do řešení těchto otázek. A rozvojová pomoc nemůže být eh, dána do služeb eh, programu ministerstev vnitra a nabízení miliard euro zemím, které by měly řešit tyto otázky interně. Když Evropská unie nabízí miliardy eh, eura, eur Turecku, tak co bude potom nabízet Africe, africkým zemím? a my potom nevíme, kam směřují tyto prostředky a jaký je jejich dopad v terénu, zda přináší přidanou hodnotu, zda jsou využity efektivně. Tedy pokud jde o závěry a doporučení, je to legislativní nástroj, ale Evropský ombudsman jasně řekl, že pokud jde o prohlášení k Turecku, bez ohledu na charakter těchto nástrojů, i když jsou politické nebo finanční, Evropská komise má odpovědnost ověřovat a sledovat velmi pečlivě naplnění a realizaci, která, ke které dochází díky těmto prostředkům. Musí definovat rizika, potenciální rizika v terénu. A my také zmiňujeme zakládající dohody. Existují určité postupy, například eh, Svěřenský fond Madat pro Sýrii ukazuje velmi pozitivní příklad toho, jak připravit zakládající smlouvu, která může být inspirací pro další svěřenecké fondy. A delegovaná spolupráce s členskými státy pro tento svěřenský fond Madat představuje pozitivní příklad. V praxi to znamená, že bilateralismus a zájem konkrétních členských států je upřednostněn. Někdy na úkor přidané hodnoty pro Evropskou unii. Proč by měla být tato delegovaná spolupráce přednostní? Co to znamená pro ty, kteří plní ty úkoly a jejichž zájmy jsou také promítnuty do vnější spolupráce? Například u Svěřenského fondu pro Afriku případová studie u Etiopie zaznamenává eh, případy vedené, projekty vedené Itálií, které v podstatě E, řeší legální migraci. A potom je tu Svěřenský fond pro Kolumbii, kde je vza, který je v zájmu Španělska. Ale otázka přidané hodnoty pro celou Evropskou unii je velmi důležitá a měla by být řešena. To znamená, že postupy pro vytváření těch fondů by měly být asi znovu promyšleny a doladěny. A měl by existovat skutečně důslednější monitoring výsledku a dopadu v terénu. A úloha Evropské komise by potom byla jednodušší, aby nebudeme mít výsledky, které budou kontraproduktivní vůči záměrům, tedy jednotlivých fondů a financovaných projektů. A to je poslední slide. Voláme po pravidelném hodnocení ex ante a průběžném hodnocení dopadu na základní práva demokracie a právní stát a je zásadní, aby všechny fondy byly e, upraveny podle těchto hledisek a podle e, reality, která existuje v příslušné situaci. Financování, které je směrováno vládním subjektům, představuje potenciální riziko ohrozit právní stát. A naše poslední doporučení je, že vidíme i další příklady v Světové banky a OSN, že může existuje určitý jednotný evropský portál pro zvýšení transparentnosti u svěřenských fondů a těším se na vaše otázky i komentáře. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Takže pochopil jsem to tak, že pan Jonas Sfera zase vzdává svého příspěvku. Nyní tedy dávám slovo obhajobě, to znamená komisi. Uh, Mr. Chairman, thank you very much for... Vážený pane předsedo, děkuji. Máte pět minut, říká pan předseda. Eh, to je trochu eh, nefér, protože obžaloba měla deset minut, ale eh, pokusím se o to. Jsem předseda tedy operativního výboru Madatas fundu, svěřenského fondu a e, také se podílí na práci Afrického svěřenského fondu. A ty svěřenské fondy, které znám já, nejsou ty tež, kteří tady kolegové teď popsali. Já jsem přesvědčen, že svěřenské fondy, které byly vytvořeny jako prostředek na provádění evropské pomoci v roce 2012 finančním nařízením zcela legálně a ne mimo rámec evropského práva jsou snad nejlepším vynálezem v poslední historii finanční struktury EU. Samozřejmě nic není dokonalé a myslím, že ta eh, zpráva poukazuje na některé důležité body. My jsme eh, připraveni eh, řešit tyto body, ale také je třeba zohlednit, že ty čtyři svěřenské fondy, které teď existují, a správně jste říkal, že nástroj pro zařízení v Ture- eh, pro oprchlíky v Turecku není svěřenským fondem, je to jenom koordinační mechanismem, takže o tom je třeba mluvit zvlášť. Ale ty čtyři svěřenské fondy byly vytvořeny dle různých scénářů a za různých okolností, i politických okolností. A proto je třeba se z toho poučit a zabývat se těmi osvědčenými postupy. Já věřím, že skutečně tady je naléhavá situace, když třeba dva miliony lidí eh, opouští tábory v Jordánsku, v Libanonu, aby šli do Evropy, když máme milion cizinců v Libii, kteří chtějí se dostat na evropské břehy, to je přece naléhavé. A já jsem přesvědčen, že Svěřenský fond pro Afriku a Madat byly eh, velice rychlé v řešení těchto otázek. Samozřejmě je třeba se dívat na celek. A zpráva eh, poukazuje na dvě zásadní otázky. Za prvé eh, kontrola kvality. Samozřejmě nikdy nemůže být ta kontrola dostatečná ex ante i ex post ale mohu vám eh, s dobrým svědomím říci, že uplatňujeme přesně stejný systém kontroly kvality a hodnocení a monitorování, které uplatňujeme na jakékoliv jiné eh, normální projekty EU financované z rozpočtu nebo z Evropského rozvojového fondu. A pokud potřebujete důkaz, tak stačí říci, že třeba u eh, fondu Madatrust Eh, ale platí to i pro ten africký fond. Jenom letos jsme měli tři externí hodnocení, jedno celé strategie, jedno vzdělávání a jedno vlastně životaschopnosti projektů, eh, které byly financované. Pane předsedo, vy jste byl v Jordánsku, sám jste na vlastní oči viděl některé ty projekty, viděl jste, co se děje v terénu. Mnoho poslanců tohoto výboru AFETu a také výboru KONT eh, viděli projekty v Africe a na Blízkém východě a myslím, že je to přesvědčilo Eh, přesvědčila je výkonnost eh, těchto projektů. Eh, máme monitorování orientované na výsledky jako u jakéhokoliv jiného projektu, který komise externě financuje. A pak tady jsou zprávy účetního dvora, jako třeba zpráva, která se chystá právě o výkonnosti Evropského fondu pro Afriku. Pokud jde o kontrolu kvality, systém máme zavedený. Samozřejmě každý systém se může vylepšit, ale pokud potřebujeme ten systém vylepšovat, tak by se to mělo týkat celého evropského systému systému, nejenom svěřenských fondů. Třetí prvek, eh, respektive druhý prvek, účast parlamentu a kontrola. Ty svěřenské fondy se skládají z příspěvků z evropského rozpočtu, z Evropského rozvojového fondu a z třetích příspěvků, to znamená od členských států nebo jiných zemí, jako je Norsko, Švýcarsko, Turecko a tak dále. Evropský příspěvek, pokud jde o MADAT, Eh, z Evropského nástroje sousedství. O tom rozhoduje Evropská komise na základě stejných postupů jako u všech eh, projektů, které financujeme třeba formou komitologie, kde parlament má plné možnosti kontroly jako u všech jiných projektů. Ale pokud jde o samotný svěřenský fond, pak samozřejmě jsme rozhodně ochotni zapojit parlament ještě více. Je už samozřejmě dohoda, eh, podle které eh, poslanci Evropského parlamentu zasedají v představenstvu svěřenských fondů. Já osobně bych si přál, aby tato účast byla aktivnější a s větším zájmem, ale ta účast je možná. Pak jsme se dohodli, že v novém finančním nařízení eh, parlament eh, ještě před vytvořením nového tematického svěřenského fondu by to měl eh, schvalovat a také bude konzultace parlamentu před zřízením svěřenských fondů pro naléhavé situace. Takže i v té, v té fázi ex ante bude moct parlament se více zapojovat. A e, my třeba v červnu 2017 se obracíme na parlament, byla informační zasedání pro zaměstnance parlamentu ohledně Svěřenského fondu pro e, Sýrii, informovali jsme o delegacích, e, informovali jsme o Africkém fondu, výbory DV, PETY, LIBE, to všechno v roce 2017, tak myslím, že budeme, můžeme těžko být obvinováni, že se snažíme vyhýbat parlamentní kontrole. A pokud mi dáte ještě minutku, skutku, pane předsedo. Jsou tady dva argumenty, které já vidím jako velice důležité. Celé roky Evropská unie spolufinancovala svěřenské fondy provozované Světovou bankou a OSN s velkými náklady, když se na to jenom podíváte jenom na režii. EU e tam nebyla vůbec vidět a měla malou možnost ovlivnit, co ty projekty vlastně dělají. Já věřím, že evropské svěřenské fondy, i když jsou třeba nedokonalé, dávají na mnohem větší záruky, a e, vlastně v některých svěřenských fondech je preference pro delegovanou spolupráci a to také vlastně je cesta, jak podpořit viditelnost EU, protože agentury členských států nejenže působí v terénu, ale také e, jsou schopny rychleji reagovat na požadavek EU ohledně viditelnosti e, rychleji než třeba OSN. Za druhé, tak samozřejmě souhlasím se zpravodajem který říkal, že by bylo lepší v okruhu čtyři mít dostatek prostředků, aby, že by ty peníze byly vlastně v, VVFR a já doufám, že budete vyslyšeni od roku 2021, ale prozatím bohužel tomu tak není. Prozatím nemáme mechanismy, které by mohly posloužit eh, jako platforma pro koordinaci toho, co dělají členské státy Eh, individuálně a ve svěřenském fondu. Členský stát, který dá 10 milionů do svěřenského fondu, má větší zájem na koordinaci své vlastní pomoci Africe nebo Blízkému východu, než když prostě nepřis, nepřis, nepřispěje. To je prostě lidský faktor. Pokud jde o zeměpisnou působnost našich finančních nástrojů. Uh, Vzpomínáte si možná, když syrské město Kobány bylo v obležení, na řadu měsíců obléhali islamský stát. 200 tisíc osob z toho města uteklo za turecké hranice a byli tedy v Turecku. A pak se ukázalo, že stávající finanční systém není dostatečně flexibilní, protože Sýrie, Libanon dostávali peníze, Irák také dostával peníze z DCI. Turecko dostávalo peníze z předvstupního nástroje a všechny tyto nástroje neměly vlastně peníze, aby pomohly těm dvěma stům tisícům lidí, kteří potřebovali nejenom potraviny a přístřeší, ale také vzdělání, vodu, bezpečnost. A to třeba echo samo o sobě nemůže poskytnout. Teď máme svěřenský fond, který nám eh, dává nástroj flexibility. Poslední věta, pane předsedo. Dává možnost řešit potřeby migrantů a uprchlíků v naléhavých situacích například jako byla syrská krize. A dnes tedy financujeme projekty nejen mimo Sýrii, v Iráku, v Libanonu, ale také v Arménii, Srbsku, tam, kde jsou syrští uprchlíci. A toto je flexibilita, kterou máme. Já pracuji na komisi 24 let a já neznám žádný jiný mechanismus za mou kariéru, který by reagoval tak rychle, flexibilně a efektivně jako tento mechanismus. Opravdu vám na to můžu dát své slovo. Děkuji. Děkuji. Nyní dáme slovo těm z kolegů, kteří se chtějí vyjádřit. Prosím vás o stručnost, protože příspěvky by se měly omezit na jednu minutu. Takže kdo se chce vyjádřit? Paní McEllen. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že pravdou, a to vidíme ze studie, že svěřenské důvody vznikly na různých místech, v různých dobách, za různými účely. A mám pocit, že se stávají běžným nástrojem. A jak jste řekl, pane předsedo, jedním z problémů je flexibilita u každého nástroje. A samozřejmě to můžeme řešit, až budeme připravovat nové nástroje a mělo by to být potom připraveno správně, až v červnu budou spuštěny. Svěřenský fond pro Afriku, ano, týkalo se to viditelnosti, ale pro koho? Ta viditelnost byla pro naše ministry v radě těm byla určena ta viditelnost. Máme fond pro Turecko, tak tam byl problém, ale bylo to politické rozhodnutí. A politické rozhodnutí Turecka byl, eh, nechat odjet tisíce lidí bylo také politické rozhodnutí a Turkům bylo jasné, že vlastně platí za uprchlíky, Evropa je kritizovala z hlediska lidských práv a oni chtěli, Turci chtěli, abychom my platili za ty uprchlíky. Otázka je, otázka, zda to je správné rozhodnutí nebo ne, je jiná. Ale souhlasím, že v té turecké situaci se něco muselo stát. A výsledek byl svěřenský fond. Když se podíváte na fond Beku, já jsem právě přijela ze Středoafrické republiky, fond Beku je přesně fondem, který by měl vznikat v krizové situaci ve státě, který selhal a který už nemůže nic poskytnout a kde se snažíte spojit zdroje a síly. A když jsme tam byli, tak eh, to, co ukazuje ten výzkum, je pravda. Jeden z problémů u těch fondů je, že nemůžeme eh, vynakládat tyto prostředky, ty nejmenší projekty. My jsme viděli Eh, jak fungují skvělé malé nevládní organizace, jak fungují v terénu a ty jsou financovány nepřímo skrze evropské nevládní organizace a agentury, protože naše eh, kvůli našim eh, finančním předpisům a naše naše finanční předpisy jsou stále přísnější a my, nejsme, my nemůžeme už s našimi prostředky riskovat a to musíme také řešit u těch nových fondů pokud chcete vynakládat prostředky ve Středoafrické republice, tak to bude znamenat určité riziko a my se s tím musíme smířit. Pokud jde o práva kontroly parlamentu, já to říkám pro komisi, pokud jsou zklamáni účastí parlamentu u těch svěřenských fondů, my jsme nedostali nikdy žádnou informaci, já jsem předsedkyně výboru a mě několikrát pozvali na zasedání, které mělo být eh, v pátek, v týdnu, kdy je štrasburská plenárka a měl jsem je do banky také, s, kdy mi to bylo sděleno několik dnů dopředu. Ne, neříkejte, že jsme, že jsme tam eh, nejezdili, my jsme nikdy tu informaci nedostali, dostali jsme, když jsme dostali, tak to bylo několik eh, dnů dopředu. A my máme tedy právo pozorovatele u těchto fondů a to by mělo také znamenat zlepšení do budoucnosti. Můj názor je, ano, mechanismus svěřenských fondů je asi potřebný za určitých okolností v krizových situacích, tak jak to bylo zamýšleno a zda, nebo to potřeba nemá fond pro Afriku abychom řešili obavy z migrace v Evropě. Tím nejsem přesvědčena a velmi souhlasím, že eh, tady hrozí, že budeme přesouvat prostředky z dlouhodobých rozvojových cílů na základě eh, představ našich ministrů vnitra. A když se budeme zabývat novými fondy, tak bychom o tom měli vědět a měli bychom vědět, kam ty prostředky půjdou a měli bychom zajistit, že viditelnost bude existovat a naše vlastní fondy by skutečně měly dělat to, na co jsou zamýšlené. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se zmínit několik zásadních věcí. Zde v tomto výboru často hovoříme o nutné transparentnosti, zejména kterou musí mít rozpočet. A zjišťujeme, že tady tyto svěřenecké fondy nepřispívají k větší transparentnosti, ale naopak k menší. To je první věc. Druhá věc je, a už to také bylo zmíněno, jak jsou důležité tady tyto svěřenecké fondy, abychom rychle, dobře a přiměřeně reagovali v terénu? Samozřejmě tady vyvstává otázka, zda náš rozpočet je koncipován tak, aby by nemohl plnit tyto podmínky. Takže bychom si měli zásadně promyslet, jestli bychom neměli pozměnit náš rozpočet EU, abychom dokázali rychle a přiměřeně reagovat díky tomuto rozpočtu. A další věc, v, následu, v naléhavých případech nutnosti pomoci Eh, že tedy máme reagovat. To není žádná otázka, ale myslím si, že někdy je ta pomoc potřeba proto, že nám chybějí nezbytné strategie, abychom vlastně uznali a re- rychle reagovali na ty problémy, čili včasně a v odpovídající výši, kdybychom reagovali, tak by tyto nouzové naléhavé případy prostě vůbec neexistovaly. Takže si myslím, že musíme naléhavě pracovat na tom, aby právě u těch problémů, které souvisí souvisejí s migrací, abychom měli takovou dlouhodobou strategii, která bude úspěšná a potom bychom předcházeli těmto naléhavým případům. Děkuji. Thank you. Chair, what Děkuji, pane předsedo. To, co se mi zde, zde zdá evidentní, je, že ať eh, schválíme jakoukoliv formu mechanismu nebo rozpočtu, tak nikdy nebudeme moci předpokládat každou situaci nebo okolnost, která nastane. A je užitečným, je užitečné mít v záloze určitou, určitý nástroj flexibility, který bude moci řešit naléhavé potřeby, které prostě není možné předpokládat. A skutečně mě zaujalo, že tam, kde existuje deficit, co se týče odpovědnosti a dohledu, a ten graf na stránce 45 je úplně výmluvný, když tu vidíme nedostatek demokratické parlamentní kontroly tak naše procesy, jakožto Evropské unie, jsou zranitelné. Komise je zranitelná a ti, kteří vedou ty fondy, jsou zranitelné vůči situacím a zneužitím, která mohou nastat a která nastanou, kde ne, není kontrola, je, dochází k zneužívání. Takže bychom měli řešit demokratický deficit, protože to je jediná cesta, jak zajistit, že prostředky, které potenciálně potřebujeme pro naléhavé případy, eh, budou skutečně považovány za efektivní a nebudou nakonec považovány za mechanismus, které, který se jenom snaží narušit instituce, které chceme vytvářet. Je samozřejmě pohodlné nemít demokratickou kontrolu, ale nakonec je to úspora na nepravém místě. Děkuji. Ano. Dobře vidíme, že díky těmto fondům se snažíme nahradit nedostatečnou pružnost. A je pozoruhodné schopnost Evropské unie eh, vytvářet eh, postupy a metody, které eh, nedodržují základní rozpočtové poučky Eh, nástroj pro Turecko se objevuje v rozpočtu, je to svěřenský fond, ale využijeme ty zdroje, které jsou přidruženy a těch 23 miliard se objeví jenom v rozpočtu v rozsahu jedné miliardy, protože jsou tam přiděleny zdroje, které jsou odečteny z této položky pro Turecko. Takže pokud je o transparentnost a v rámci demokratického procesu dochází k určité mezeře. A u svěřenských fondů si myslím, že když vytváříme svěřenský fond, tak to umožňuje politickým představitelům, aby o tom mohli hovořit. Ano, my něco děláme pro Afriku. Je to na tiskovky a na oficiální komuniké skvělé, ale v praxi to nemá tu požadovanou účinnost. Jenom proto, že rozpočet nás nestaví do situace, kdybychom bychom měli plnit očekávání v krizových situacích. Vy jste zmínili prostředky odvedené s Švýcarskem a Norskem. Švédsko a Norsko dávají Evropské unii eh, významné částky, které se neobjevují v rozpočtu a které jsou přímo přiděleny některým zemím soudržnosti. Eh, jak to probíhá eh, u těch svěřeneckých fondů? Také, je to, přímo, také to jde přímo do svěřeneckých fondů a, a zase nedodržujeme transparentnost, když se snažíme vysvětlit, že Brexit by mohl vyvolat ztrátu 14 miliard, ale na druhé straně se objeví zdroje, které vyplývají z příspěvku Norska a Švýcarska, tak hledáme v rozpočtu, kde jsou ty prostředky odvedené Norskem a Švýcarskem, ale neobjevují se zde, protože eh, určitými specifickými cestami jdou zase přímo do zemí soudržnosti. Takže pokud byste mohl toto vysvětlit, pane Kolere, tak by to byla věc užitečná. Také jsme si přáli eh, promluvit, nechat zástupce tedy ESVČ, aby se projevili, pan Filiberto, na příliš krátkou chvíli. Budu tedy velmi stručný. Já jsem chtěl zareagovat na dvě otázky, které byly zmíněny během rozpravy. Jednak se to týká využití fondu pro rozvoj a plně, díky tomu plnit jiné politické cíle. A já bych chtěl potvrdit zde, že máme povinnost podle článku 21 smlouvy zajistit konzistentnost a koherentnost vnější činnosti eh, v rámci jednotlivých rozvojových politik a v rámci vnější činnosti Evropské unie, tedy koherentním způsobem. Takže můžeme mít radost z toho, že Trust Fund, tedy svěřenský fond, může přispívat eh, hlubší činnosti, hlubší aktivitě Evropské unie vůči těmto zemím v krizové situaci. Naproti tomu samozřejmě to by nemělo plnit cíle pro vnitřní záležitosti. Svěřenský fond se zabýval ochranou migrantů, Eh, řízení migračních toků, bezpečnost hranic. A to jsou požadavky partnerských zemí, protože tyto země jsou zasaženy nepravidelnými toky migrantů a pašováním skrze jejich hranice. Takže integrace migrantů, podpora eh, dalších související aktivit, to skutečně patří do rozvojové činnosti a neměli bychom to přičítat nějakému odklonu těchto prostředků. Další je střed zájmu. Já myslím, že tam to představuje určitou hodnotu samo o sobě, tedy jednotná aktivita Evropské unie a členských států, pokud jde o nabídku určitých nástrojů, ať už pro rozvoj, pro obchod, pro technickou pomoc, capacity building pro třetí země. To, že pracujeme společně, je výrazným cílem v té globální strategii v oblasti vnější činnosti a myslím, že to bylo zúrazněno. Budeme nuceni dospět k závěru a přejít k následujícímu bodu. Chtěl bych říci jednotlivým vystupujícím a zúčastněným subjektům, je třeba, abychom měli možnost říci, jakou činnost vyvíjí Evropa v oblasti migrace a nemůžeme říct, že v oblasti těchto fondů a toho mechanismu, který je velmi inteligentní, ale ta viditelnost skutečně není pozoruhodná a srozumitelnost. A až budeme jako poslanci čelit, a až budeme kandidovat příští rok ve volbách, až budeme rozvíjet příslušné předvolební argumenty, tak budeme chtít zdůraznit to, co děláme. Trust Fund for Africa, co to vlastně znamená? Máme tu jednotlivé aktivity, které by měly eh, řešit zdroje migrace, ale požadavek na transparentnost a demokratickou legitimitu. Pokaždé vymyslí, vymyslíme řídící radu, já jsem se toho zúčastnil, tam jsou davy, které se sejdou na jeden den, všichni velvyslanci, všechny země jsou zastoupeny. A nejsem si jist, že by přidaná hodnota byla nějaká mimořádná. Takže nebudeme to dále rozvádět. Poděkujeme našim expertům, kteří nám osvětlili svá doporučení a to, co je povzbuzující, je, že máme značný prostor pro další pokrok a přejdeme k eh, oblasti nástroje pro Turecko, což je zase urážka určité rozpočtové upřímnosti. My jsme vedli jednání při procesu při smírčím procesu rozpočtu a my jsme říkali, že se to nemá objevit v rozpočtu na 2018. Já jsem říkal, že ne. A za dva a půl měsíce poté, po začátku roku 2018, jsme opět u toho. Takže komise předložila minulý týden eh, prodloužení nástroje pro uprchlíky pro, v Turecku 2018-2019 ve výši 3 miliard a chce financovat tyto nástroje stejně miliard z rozpočtu EU, 2 miliardy eh, vnějšími příjmy z členských států, zřejmě když se tam doplní i to Norsko a Švýcarsko komise už schválila rozhodnutí v této věci. Litujeme to, že jsme nebyli konzultováni dopředu, to říkal pan Murešan před chvilkou. A minimálně jsme měli být informováni o tom, jak komise chce naplnit tu miliardu z rozpočtu EU. Toto jednání je přijetostí vyjasnit tuto otázku a navázat dialog s tím, že doufáme, že názory parlamentu budou zapracovány, než dojde k definitivnímu rozhodnutí bez našeho souhlasu. My jsme jednou ze dvou větví rozpočtového úřadu. Dám slovo paní Calvino z DG Budž. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jste nám poskytl příležitost ehm, představit do podrobnosti návrh, který předložila komise, pokud jde o rozšíření a prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku. Ráda bych na, závě, na úvod řekla, že komisař Ettinger při prezentaci příštího víceletého finančního rámce v parlamentu byl první, který oznámil toto rozhodnutí komise a parlament byl tedy informován v ten samý den, a ještě dokonce dříve než rada. Myslím si, že rada v, Kore, v rámci Koreperu byla informována následující den, takže komisař chtěl skutečně zdůraznit význam, který přikládá Evropskému parlamentu tím, že okamžitě po schůzi kolegia na plenárce Evropského parlamentu toto rozhodnutí oznámil. Nyní přejdu do angličtiny. Eh, nástroj pro uprchlíky v Turecku byl a je užitečným nástrojem na pomoc uprchlíkům mimo Evropu. Potvrdila to druhá výroční zpráva o nástroji, která byla přijata minulý týden na devátém jednání řídicího výboru 9. března. A naše analýza je taková, že ten nástroj byl velice efektivní. Já se k tomu dostanu za chvíli nejen pro to, co dělá v terénu, ale také proto, že eh, vlastně všechny členské státy se s tím stotožnily a umožnilo to tedy koordinaci práce členských států. Pane předsedo, naše analýza fungování řídicího výboru je velice pozitivní. Myslíme si, že tam je velká přidaná hodnota, protože se sejdou u stolu všichni relevantní partneři a zajistí se, že mají pocit, že jsou součástí rozhodování a daří se nám koordinovat nejenom to, co se dělá na úrovni EU, ale to, co se dělá na úrovni členských států v Turecku, ale kolega z DG NIR eh, se o tom možná rozhovoří podrobněji. Prohlášení z 18. března 2016 hovořilo o dodatečných zdrojích ve výši 3 miliardy pro tento nástroj. Vlastně část zdrojů z první tranše už je plně využita. za za předpokladu, že tady závazky budou splněny. Původní alokace 3 miliard Teď tedy už byla plně zavázána, 72 projektů už vlastně proběhlo, 1,8 miliard už bylo vyplaceno. A proto tedy dá, se vlastně kritizovat eh, současný vývoj v Turecku v oblasti lidských práv například. A komise si myslí, že je to dobrý čas na prodloužení nástroje, především na základě toho, že Turecko dodrželo své závazky ve smyslu toho prohlášení eh, Evropsko-tureckého z března 2016, zejména pokud jde o své závazky právě v oblasti uprchlíků. A proto komise minulý týden přijala toto rozhodnutí, že navrhne další financování nástroje, prodloužení nástroje. A když dovolíte, tak bych teď dala slovo kolegyně Miriam Ferran, která je ředitelkou pro Turecko eh, na DG NIR a ta nám poskytne techničtější a političtější informace a já bych potom nějak na to navázala ještě těmi rozpočtovými aspekty. Děkuji. Nejprve bych chtěla vlastně schrnout hlavní úspěchy tohoto nástroje, abyste věděli, eh, ale ty informace jsou i veřejné a obsažené v druhé výroční zprávě o nástroji. Bylo to zveřejněno vlastně minulý týden ve stejný den jako rozhodnutí o druhé tranči. Tyto úspěchy eh, také byly vysvětleny 9. března na řídicím výboru. A my, pane předsedo, vás velice rádi eh, systematicky zveme na tato jednání ve snaze zajistit transparentnost. Pokud tedy jde o úspěch, měli jsme některé vlajkové iniciativy, které jasně ukázaly přidanou hodnotu v terénu. První z nich je naléhavá sociální záchranná síť, která vlastně pomohla 1,2 milionu eh, uprchlíků v Turecku. V oblastech, kde je nejvě- to nejvíce potřeba, zajišťujeme také vzdělávání a zdravotní péči. Pokud jde o vzdělání, dostali jsme zpět do škol více než 300 tisíc dětí v Turecku a to přispělo k celkovému cíli, aby tady nedocházelo ke ztracené generaci. Děti dostávají vzdělávací pomůcky, e, vzdělávání e, nebo výuka v Turecku, e, také v turečtině také poskytujeme zdravotní péči, okamžitou pomoc. Podařilo se nám vytvořit 12 mobilních zdravotních jednotek, které které vlastně eh, poskytly 760 tisíc konzultací a očkovalo se 220 tisíc syrských dětí. Takže to jsou vlajkové, vlajkové iniciativy a ukazují, jak efektivní je ten nástroj v terénu. Prohlášení EU-Turecko tedy se nadále provádí a toto provádění se hodnotí na každém řídicím výboru a jednomyslně se tedy schvaluje členskými státy. Myslím, že teď je tedy na čase využít druhou tranči nástroje, jak je uvedeno v tom evropsko-tureckém prohlášení. My si uvědujeme určitou naléhavost v této věci. Jak už jsem říkala, jeden z nejefektivnějších eh, eh, výdobytků je právě ta oblast vzdělávání, abychom zabránili ztracené generaci. Máme velkou smlouvu na 300 milionů s ministerstvem školství v Turecku, eh, tak aby se do škol vrátilo 200 tisíc dětí. Ale tato smlouva vyprší 3. října. My eh, známe nebo víme, jaké potřebujeme technické přípravy, než se dostaneme do fáze, kdy můžeme podepsat prodloužení smlouvy. Tak jsme dospěli k závěru, že je třeba přijmout politické rozhodnutí o financování druhé tranče už nyní tak aby bylo možné, aby, že proběhnou všechny procedury, aby se mohl do toho zapojit i parlament, protože to bude znamenat eh, změnu rozpočtu na rok 2018, abychom vlastně uvolnili eh, prostředky z druhé tranče včas. Nejraději bychom chtěli, aby tento eh, opravný rozpočet byl schvalován eh, na plenárce nejpozději v týdnu 2. až 5. července. Taková je tedy naše agenda, důvod, proč jsme tedy předložili toto rozhodnutí, které bylo oznámeno už na tom řídicím výboru 9. března a účastníci řídícího výboru tedy dostali informaci, že komise chce přijmout toto rozhodnutí. Pokud jde o rozpočtovou stránku, dám zase slovo Nadě Kalviny, která bude hovořit o zdrojích financování. Ano, jak asi víte, když jsme měli prezentaci návrhu komise na radě, tak tady byla silná reakce ze strany členských států, které žádali, aby nástroj byl plně financován z evropského rozpočtu, všech těch, všechny ty tři miliardy. Komise si myslela, že by to nebyl úplně nejopatrnější přístup, protože by to znamenalo nejen plné využití e, rezervy z okruhu 4, ale také by to znamenalo využití eh, rezervy na závazky a rozpočet by tedy měl malou flexibilitu pro případ, že by ještě nastala další krize během dvou a půl let, které zbývají ze stávajícího VFR. Jak víte, eh, už tak eh, máme problémy se syrskou krizí a cestou přes střední středozemí, kde členské státy musí ještě splnit eh, svůj slib a víme, že vlastně ty rezervy eh, nejsou jenom součástí okruhu 4, je třeba také podporovat eh, zaměstnanost a růst, zvláště zaměstnanost mladí. A rezerva u závazku už asi bude využita na iniciativu pro zaměstnávání mladých, okruh 1b. A je ještě třeba plně vyhodnotit bezpečnostní potřeby financování dalších programů. A proto komise navrhla, že by to vyvážené financování eh, z první tranče zůstalo milion eh, z evropského rozpočtu 2 miliony z eh, členských států. A to byla samozřejmě Eh, znamená eh, i závazky členských států. Tento nástroj ne, nespočívá v posílání peněz do Turecka. Jedná se o řešení základních potřeb uprchlíků, pokud jde o vzdělání a zdravotní péče, jak o tom hovořila paní Ferandová, a my si myslíme, že tato dohoda a její fungování jsou důležité i z hlediska řízení migračních toků, které směřují do EU. A proto potřebujeme rychlé e, e, reakce a doufáme, že právě tento návrh je takovou rychlou reakcí. Děkuji. Merci. Dě, děkuji paní Kalvino a paní Ferran. A teď dám slovo našemu všeobecnému zpravodaji panu Muresanovi. Děkuji, pane předsedo, jak jste správně řekl ve svém úvodu. Samozřejmě, když jsme vyjednávali rozpočet na rok 2018, tak jsme věděli, že se tohle objeví a že bude potřeba společně rozhodnout ve výboru parlamentu, zda bude nástroj pro Turecko pokračovat nebo ne. Paní generální ředitelko, vítám vás z parlamentu. A vím, že pro vaše generální ředitelství má představit to mnoho práce, tak jsem rád, že jste tady. A chci zmínit tři věci. Za prvé, spolupráce mezi parlamentem a komisí. Za druhé, úloha parlamentu. A za třetí, financování nástroje pro uprchlíky v Turecku. Pokud jde o spolupráci a parlament, parlamentu a komise, tedy chci říci, že toto rozhodnutí a návrh upraveného rozpočtu je jeden, jedna z nejdůležitějších úprav rozpočtu v tomto roce. Ta částka je významná, pozornost veřejnosti bude velká a politický význam pro komisi, pro radu a pro parlament bude také velký. A proto bude třeba se tím zabývat eh, v kontextu upřímné spolupráce. A jak víte, když nástroj pro Turecko byl spuštěn, tak jsme zjistili z tiskových zpráv, že parlament nebyl zapojen a parlament poté eh, uvedl, že chápe naléhavost situace a mimořádné okolnosti, ale prosím, už to v budoucnosti nedělejte. A to, že to parlament eh, jednou toleroval, neznamená, že to bude parlament tolerovat do budoucnosti. A když jsme říkali, zapojte parlament řádně do budoucnosti, tak očekáváme, že parlament zapojen bude. Ano, paní generální ředitelko, máte pravdu. Komise, komis, komisař laskavě informoval parlament hned po té, co to rozhodnutí padlo v kolegiu a snad to bylo načasováno správně, ale nebylo příliš milé, že to rozhodnutí bylo sděleno tisku dopředu. A než jsme to zjistili od komisaře, já jsem si to přečetl ráno v politiku. A, je, a politiko to zaznamenal v oficiálním dokumentu, aniž by o tom parlament věděl. Takže pokud by bylo možné nám poskytnout více informací o tom, kdo ten dokument pustil do tisku, než eh, to bylo sděleno další součásti rozpočtové úřady, abychom to uvítali. Vzhledem k významu upřímné spolupráce a během eh, smírčího řízení o rozpočtu já sám víc než dokole jiný eh, myslel o, přemýšlel o nástroji pro Turecko a pouze eh, tedy pro, přemýšlel o prostoru v eh, kapitole 4, kde by mohl být prostor pro nástroj pro Turecko. A kolegové ve výboru vědí, jak tvrdě jsem se zasazoval, pokud jde o požadavky na kapitolu 4 tak jsme připraveni v této věci spolupracovat, jsme odpovědní, ale samozřejmě potřebujeme více transparentnosti a měli bychom do toho být skutečně zapojeni. A moje druhá poznámka. Dnes dopoledne eh, jsme projednávali studii o řízení svěřenských fondů a nástroj pro Turecko byl také uveden v tomto kontextu. A naléhavost eh, toho nástroje pro Turecko nebyla spochybněna kolegy. A to, co jste také zmínil, pokud je o pozitivní dopad eh, v terénu, tak to chci podpořit. Ale také zaznělo, že demokratická kontrola musí existovat. Parlament není součástí řídícího výboru u nástroje pro Turecko. A otázka na komisi je, proč, když komise navrhuje pokračování nástroje pro uprchlíky Turecku, proč nenavrhla, aby parlament se stal součástí řídícího výboru, tak jak jsou zastoupeni tedy členské státy, komise. A třetí bod k financování. My jsme několikrát projednávali které výzvy musíme překonávat od začátku tohoto víceletého finančního rámce. Financovali jsme nové priority, bez nových zdrojů. Tím, že jsme přesměrovali některé zdroje a to mělo dopad na celou řadu běžících projektů a na tradiční priority Evropské unie. A samozřejmě nemohu oponovat konkrétně, než dostaneme návrh rozpočtu komise, ale chtěl bych nyní zopakovat, že během tohoto víceletého finančního rámce je to vážnější než kdykoliv jiný. Nové prody potřebují nové zdroje. A když se podívám na ten prostor, který existuje, tak máme 250 milionů euro v kapitole 4 když se podíváme na další kapitoly, tak je to 1,6 miliardy euro. Když se podívám na celkovou rezervu pro závazky, je to 1,4 miliardy a 517 milionů euro. Takže celkem 2,1 miliardy. Když budeme financovat 2 miliardy z českých států a 1 miliardu z rozpočtu, jak je to navrženo, tak myslím, že ta jedna miliarda by měla být považována za nové zdroje v, tom, v té rezervě a ne jako přisměrování, protože všichni víme, jak velký tlak existuje v, ve stávajících programech. A to je stanovisko zcela zásadní a samozřejmě budeme k tomu moci více argumentovat, až uvidíme návrh rozpočtu a děkujeme komisi za návštěvu, včetně paní generální ředitelky a těším se na vaše další vysvětlení na konkrétní otázky a spolupráce s komisí. V duchu přímé spolupráce je velmi důležité vzhledem k výz- politickému významu celého tohoto podniku. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Delanu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se plně připojit k zpravodaji Murešanovi. Skutečně řekl to, co je třeba v dnešní době, že členské státy mají společné politiky mimo pravidla Evropské unie, tedy my spolu s komisí a se spoluzákonodacem, to je nakonec problém. A, ale když se bere ze společné pokladny, aniž bychom byli požádáni o názor, tak je narušená důvěra. Myslím, že bychom tento stav neměli přijímat. A já si dnes říkám, že prostě se zašlo moc daleko a měli bychom se vrátit k normálnímu stavu. Otázka prchlíku. To se nedá zhrnout pouze na dohodu EU-Turecko. Je to globální problém, který musíme řešit globálně v Evropské unii. A v rámci této globálnosti je třeba, aby veškeré otázky související s migranty byly obsaženy v rozpočtu Evropské unie. To je problém. Tam nesmíme ustoupit a za, zajistit, aby neexistovaly drobné politiky, kdy si, každý, kdy si každý poslouží ve svém koutku a Evropská unie by měla fungovat normálně se spoluzákonodárcem, který má společnou odpovědnost. Děkuji. Pan Ali na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, chci nejdříve poděkovat za podrobnosti, které jsme vyslechli, pokud jde o prodloužení mechanismu o Turecku. Rozhodnutí komise ukazuje, že toto druhé období se příliš neliší, ani pokud jde o financování, ani o další záležitosti ten model je stejný a vychází to také z příspěvku členských států. Situace uprchlíků v Turecku se neliší od spuštění tohoto mechanismu. Ten počet uprchlíků se zvýšil na 35 milionů osob a přes 284 tisíc dětí se narodilo v mezidobí. A musíme se snažit eh, uplatnit opatření z té první fáze a hledat také opatření, jak řešit eh, stávající nedostatky. S přelednutím k omylům z minulosti se nám podaří zdokonalit eh, uplatnění opatření v druhé fázi. Mám několik otázek. Pokud je o zásady, eh, efektivita, rychlost a eh, řádné finanční řízení. Tento mechanismus by měl mobilizovat 3 miliardy euro v, roz, v období 2016-2017. Moje otázka je následující. Byly dodrženy tyto klíčové zásady v té první fázi? Hovoříme o roce 2017, kdy členské státy poskytly 1,5 miliardy euro. 97% z toho byly uvolněny. Vzhledem k tomu, že očekáváme, mobilizaci zbývajících prostředků pro období 18-19, kdy e, poslední rok je rok 2021, můžeme očekávat větší rychlost a větší disciplínu pro uvolnění prostředků v této nové fázi. A třetí otázka, jak hodnotíte efektivitu fondu? Pokud je, děkuji vám za vaši stručnost. Paní předsedkyně Gressle. Ano, děkuji. Já jsem trošku iritována tou debatou, protože jsem měla pocit, že už budeme spíše hovořit o té druhé tranši, ty 3 miliardy euro. Jak, chtěla jsem se spíše zeptat, jak to vypadá s časovým harmonogramem. V mezitím Turecko uh, se stalo samo příčinou mnoha toků uprchlíků a já bych chtěla vědět, jak komise vlastně tady tu změněnou roli Turecka zohlednila. Nemyslím si, že bychom hm, měli ještě odměňovat vlastně hm, v rámci nástroje. Navštívili jsme tady situaci v Turecku a musím říct, že Turecko sice udělalo určité pokroky v souvislosti s EU, ale dostalo tedy poměrně významné finanční prostředky do rukou. Takže ano, hovořili jste o školách, školních budovách, zdravotní péči, to už víme, ale jsme si opravdu jistí, že se vlastně nespolufinancujeme válečné působení Turecka v Sýrii proti civilním občanům. Děkuji paní předsedkyně za tuto zásadní otázku. Paní Kardia Zabal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice rychle všichni víme, kolik uprchlíků je v Turecku, především proto, že Evropa nechtěla, aby přišli sem. Takže mi připadá alespoň logické a spravedlivé eh, poskytovat finanční podporu, aby měli uprchlíci přístup ke vzdělání, k hygieně, aby měli prostě střechu nad hlavou. Ale také je pravda, říkala to paní Gresle, že vztahy s Tureckem jsou velice citlivé, pokud jde třeba o lidská práva v Turecku. E, tam se situace velice zhoršila, postavení dobrovolníků a nevládních organizací je také není ideální, ani svoboda tisku. A to samozřejmě v nás vyvolává mnoho pochybností pokud jde o poskytování těch finančních prostředků. Ale jak už jsem říkala, na začátku důležití jsou uprchlíci, kteří jsou tam a kteří trpí případnou nečinností EU a je třeba je financovat. Já myslím ale, že je třeba definovat dvě jasná kritéria. Za prvé, velice podrobné podmínky a podrobné kontroly, abychom věděli, že peníze z tohoto fondu do posledního centu dostanou uprchlíci a že tady nebudou eh, pokusy tureckých úřadů využít peníze na něco jiného. A za druhé financování. Eh, ta miliarda, ta naše třetina, která se platí z evropského rozpočtu, vlastně přivádí rozpočet na hranici možného a členské státy vlastně by měly změnit eh, víceletý finanční rámec, protože v tom rozpočtu už prostě nejsou peníze. Děkuji. Děkuji. Teď dávám, dám ještě slovo těm, kteří o to požádali, ale buďte skutečně struční, prosím, pan Kolmel. Ano, děkuji, pane předsedo. V Německu je takový vtip, pokud jde o řízení času, říkáme, letos přijdou Vánoce, ale hned bohužel ono se nejedná o vtipy, ale jsem stále více rozčilen těmi postupy, které vlastně jed, o, o nich jednáme jakožto o velice naléhavých, například smlouva s Tureckem eh, prší 3. října letošního roku, to jaksi nespadlo z nebe. To to víme. A odpovídajícím způsobem říkám, potřebujeme konečně také jasnou strategii a jasný cíl, čeho vůbec chceme dosáhnout v oblasti řešení migrační krize. Samozřejmě chceme pomoci a to EU už dělá. A já nejsem proti tomu, abychom to dělali ještě více, ale potřebujeme stanovený jasný politický cíl, tak abychom nezašívali, že platíme z roku na rok stále více růz, na různé hotspoty, abychom řešili stále více palčivých krizí, ale vlastně aniž bychom věděli, čeho dosáhneme jako výsledek. Takže potřebujeme, ale teď bych se chtěl zeptat na konkrétní věc máme dohodu s Tureckem v objemu 3 miliardy euro, z toho 1,85 miliard euro bylo vyplaceno. Teď se hovoří o, než rozhodneme o dalších miliardách, tak já bych se chtěl zeptat, proč ten zbytek nebyl vyplacen a pokud bude, tak kdy a na co? Tedy jsou to data, která se musíme dozvědět dnes a nikoliv pouze za několik měsíců. Děkuji, pan Obart. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že to, co tady říkala paní Gardia Sabal, eh, s tím plně souhlasím a nebudu tady plýtat vaším časem, abych to opakoval. Je zcela jasné, že byla naléhavá humanitární potřeba, naléhavá situace eh, a EU se tady zapojila s tímto nástrojem a ze všeho, co tady zaznělo, eh, z toho z mých rozhovorů, které jsem absolvoval, ta odvedená práce byla velice dobrá a myslím, že na to můžeme být pišní, protože prvořadé je řešit humanitární potřeby. Nicméně chtěl bych tady vyjádřit určité varování. Jsou tady určitá nebezpečí související s rozsahem situace a hrozí, že EU tohoto bude financovat na věky. Potřebujeme nějakou ústupovou strategii. Nevím, jestli už je na čase ji zavádět, ale skutečně eh, myslím, že komise by měla mít nějakou ústupovou strategii, tak abychom se z toho potom mohli řádně stáhnout. No, Samozřejmě, takže teď požádám dva poslední řečníky, aby byli nesmírně struční. Pan Depre, ano, já budu stručný, pane předsedo. Vždycky jsem se domníval, i když to nebylo populární, že dohoda o subdodávkách, kterou jsme uzavřeli s Tureckem, o hledně jejich turet, eh, uprchlíků, které nechceme přijímat u nás, je něco, co bychom měli podpořit, protože jsme se byli ve velice choulostivé situaci v Evropské unii. Ale měl bych dvě otázky na komisi, která navazuje na to, co řekl předřečník. Když jsme vyplatili první tranši 3 miliardy, všichni jsme zhruba věděli, že přijde druhá tranše a v při návrhu rozpočtu na rok 2018 komise nezapracovala tento návrh. E, děl, tvářila se, jako by to jaksi neexistovalo, přestože jsme všichni věděli, že bude ta druhá tranše 3 miliardy. Máme pocit tedy, že byla nedostatečná předvídatelnost ze strany komise. A druhá otázka. Vy jak dlouho jsme tedy, nebo v jaké lhůtě jsme vypláceli, jaká je lhůta, nebo v jakém okamžiku řekněme, část eh, uprchlíků už nebudou součástí této dohody. Můžete nám tedy říci, jaká je ta časová lhůta? Děkuji. A poslední řečnice, paní Uriela. Budu stručná. Myslím, že se na to musíme dívat z dlouhodobého hlediska. Nemůžeme hledat jenom krátkodobá řešení. Evropané velice eh, byli pomalí při přijímání uprchlíků a musíme se této odpovědnosti zhostit. Musíme se dívat mnohem déle, eh, dále do budoucna, protože to je důležitý bod. Eh, člen, členské státy nemají příliš velkou chuť dávat do toho peníze, pokud je vůbec dávají. Takže měli bychom přemýšlet, jak třeba usnadnit situaci uprchlíkům, aby nemuseli opouštět svou zemi původu. Takže dlouhodobý a holistický přístup, tady potřebujeme. Merci. Děkuji. Takže otázka, která vyvstává, protože kdybychom byli toto vyřešili při přeskumu návrhu rozpočtu na roku 2018, tak bychom mohli rozhodnout dnes, ale tehdy, ale dnes tedy, když rozhodujeme, jestli to bude ta miliarda, nebo jestli to bude z marší, nebo jestli to bude obnovené využití. Já bych chtěl, aby nám komise řekla, co přesně tedy je hodlá podniknout v tomto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto diskusi. My jsme si dobře poznamenali nejrůznější komentáře, návrhy, ale myslím si, že eh, Hlavní věc je, že se rozhodně shodujeme komise s parlamentem na výzvách, které je třeba řešit a je třeba najít tedy vyvážené řešení těchto výzev. První komentář k transparentnosti a odpovědnosti. Rozhodně se shodujeme s parlamentem, že potřebujeme zvýšit transparentnost a odpovědnost. A proto jsme zdůrazňovali a Pozvali jsme Evropský parlament na všechna zasedání řídicího výboru a tam tedy diskutujeme o podrobném provádění nástroje a 9. března už bylo oznámeno a vysvětleno, že komise připravuje toto rozhodnutí. To je důvod, proč eh, vlastně předkládáme měsíčně parlamentu prováděcí zprávy, eh, dále tabulku eh, o provádění projektu a také podrobnou výroční zprávu. Já ráda přijmu jakékoliv další náměty, ale pokud jde o poskytování informací parlamentu, tak jsem skutečně zatlačila na ten systém a myslím si, že to je maximum, co máme dělat. Pokud máte pocit, že potřebujete další zprávy, dejte nám vědět, ale my už poskytujeme měsíční zprávy, ehm, podrobné informace na řídicím výboru. Já si nedovedu představit, co dalšího bychom ještě mohli udělat, pokud jde o transparentnost, odpovědnost, informování o řízení nástroje. Ten nástroj je nový právní nástroj, ale nechtěla bych skutečně přehánět ohledně kreativity toho, co děláme, protože vlastně to je jen jiná cesta, jak koordinovat opatření, vlastně uplatňujeme peníze, které byly třeba v humanitární pomoci, v předstupních nástrojích. To znamená, je to plně v souladu s pravidly, které se vztahují na evropský rozpočet. Druhá poznámka týkající se financování. Ano, skutečně toto téma eh, se objevilo, když jsme diskutovali o letošním rozpočtu a plně souhlasíme s přístupem parlamentu, že většina financování, co možná nejvíce, by mělo být z rezerv z nástroje flexibility. Takový je přístup komise. Jenom malá část z humanitární pomoci, protože vlastně se jedná o humanitární eh, pomoc, kterou nakonec tady budeme poskytovat v této oblasti, ale zbytek to by měly být nové peníze z rezerv. Takový je náš návrh. Za třetí, pokud jde o političtější a časové výzvy. Jak jsem říkala v úvodu, a někteří z vás o tom také mluvili, vztahy s Tureckem jsou velice citlivé a to vysvětluje proč. Ve stejné době, kdy vlastně navyšujeme fond na pomoc uprchlíkům, také byla politická dohoda o podstatném seškrtání částek, které jsou obsaženy v předvstupním nástroji. Je to opravdu významná částka. Eh, část už byla schválena pro Bartošek a další část navrhne komise pro rozpočet na příští rok. My se tedy snažíme vytvořit takovouto rovnováhu, používat nástroje, abychom dobře cílili na priority a kolegyně Ferandová možná ještě doplní, jak zajišťujeme, aby ty peníze se dostaly skutečně k uprchlíkům. Souhlasíme s parlamentem, že to je cíl toho nástroje. Tato politic, tento politický úkol eh, souvisí i s načasováním. Pokud to navrhneme příliš brzo, tak nebudeme respektovat pravidla, podle kterých ten nástroj má být prodloužen, až dojdou peníze, až už se provádění bude chýlit ke konci a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky. Když to navrhneme příliš pozdě, tak bude vlastně eh, může hrozit narušení kontinuity programu. A proto my jsme měli pocit, že se pomalu blížíme k ukončení vlastně těch závazků, které už jsou v tom nástroji a že ještě není ale pozdě proto, abychom narušili kontinuitu programu po eh, uplynutí závazků, které jsou nasmlouvány na letošní rok. A musíme tedy eh, zase najít rovnováhu. Měli jsme pocit, že když poskytneme podrobné informování o implementaci, že tam ta rovnováha je varování, že vlastně to provádění se blíží do okamžiku, kdy ty 3 miliardy budou vyčerpány a je tedy třeba přijít s novým návrhem včas. Ale budeme nadále spolupracovat a my samozřejmě máme radost z toho konstruktivního přístupu hledat řeš, řešení nejen pro Eh, současnost, ale zároveň při hledání dlouhodobějšího řešení. O tom nemůžeme dnes diskutovat, ale určitě se k tomu v dohledné době dostaneme, abychom vytvořili stabilní rámec pro budoucnost. Ano, budeme mít určitě příležitost se k tomu vrátit, říká pan předseda paní Ferrand, ale opravdu velice stručně, že už máme spoždění. Děkuji, já budu velmi stručná. Zmíním se jen o třech bodech ohledně politické situace a vztazích EU. Turecko, a to je provádění a stra- výstupová strategie, která existuje a kterou připravujeme o tom, že ten nástroj není určitá odměna Turecku. Je jasné, že je určena pro uprchlíky a je to jeden z nástrojů ze všech vztahů s uprchlíky. Han, komisař Hahn byl včera na schůzi výboru AFET a představoval budoucnost předvstupních fondů a v tomto rámci komise navrhuje škrty 859 tisíc euro, včetně pro Turecko na tři následující roky. Takže ten nástroj není určen pro tureckou vládu, ale pro uprchlíky v oblasti provádění je jasné, že je nutné rychlé, efektivní eh, provádění za plného dodržování principu dobrého finančního řízení. Toto je základem řízení toho nástroje. Z tohoto hlediska účetní dvůr právě připravuje auditní zprávu, která by měla být zveřejněna do léta a která by měla uvádět všechny záruky a všechny připomínky z toho v tom ohledu, zda tedy byly všechny ty zásady správného řízení dodrženy nebo ne. To je vlastně ještě další nástroj té důsledné kontroly tohoto nástroje. Skutečně v této fázi jsme utratili miliardu 850 milionů eur, proč ne více? Právě proto, protože dodržujeme principy dobrého řízení finančního a plně respektujeme finanční nařízení Evropské unie, postupujeme po tranších platebních Veškeré smlouvy byly podepsány, což znamená, že se využívají všechny finanční prostředky, ale ty konečné platby dojd, budou poslány, až ty projekty budou završeny. Máme tam infrastrukturální projekty, výstavbu dvou nemocnic například. Je jasné, že konečná platba na, za tyto nemocnice bude vyplacena až eh, v letech 20, 2020 nebo 2021. 2021 je konečné datum, ale všechny prostředky už jsou jaksi vázány, ty projekty běží. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji, máme zde určitý semantický mělo by se hovořit spíše o tedy nástroj pro syrské uprchlíky v Turecku. To by byl přesnější nás. Na závěr pan Muresan. Já nic nedoplním. Děkuji opět komisi za to, že přišla. A to, co zmínili kolegové, jsou body, které jsou oprávněné. Uvidíme, jak se bude vyvíjet tedy návrh opravného rozpočtu a, a nakolik budou výsady parlamentu v tomto směru naplněny. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Vy budete řešit rozpočet 2019, tak víte, že tam mít prostředky pro syrské uprchlíky v Turecku. Tím skončíme. Děkuji komisi, děkuji všem vystupujícím a nyní zahájíme naše hlasování. Milí kolegové, zasuňte elektronické karty do zařízení. Proběhne první simulace hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Děkuji. Takže první hlasování se týká rozpočtu 2018 a dám slovo tedy obecnému zpravodaji, aby nás seznámil Znal návrhem převodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, velmi stručně, milí kolegové. Toto je převod, který vůbec není problematický v roce 2017 vzhledem k pozdnímu eh, zválení právě základu pro Wi-Fi for EU. 80 eh, tisíc euro v platbách a závazcích a mělo to pokrýt náklady agentury ENA bylo převedeno tedy z položky agentury na provozní linku, provozní položku Wi-Fi for EU. Mezitím agentura dostala za úkol realizovat tuto iniciativu a tudíž celková částka 754 tisíc euro a 123 euro tisíc euro v platbách a závacích je nezbytné pro řešení provozních nákladů z toho 347 tisíc euro je pokryto z podpůrné položky CEF a zbytek má být navrácen do provozní položky Wi-Fi for EU. Dostali jsme písemné odpovědi od komise na všechny naše otázky a proto doporučuji, abychom hlasovali pro tento převod, což je důsledek schválení právního základu eh, programu Wi-Fi for EU. Děkuji. Děkuji. Přejdeme k hlasování. Hlasujeme elektronicky po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno 29 hlasů pro, dva hlasy se zdrželi, dva hlasy jsou proti. A teď máme před sebou hlasování o sídle European Banking Authority. Máme tu první pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 9. A 5. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 19.13. Pozměnce návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A pokud jde o celý návrh po úpravě, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 28 hlasy, 4 hlasy proti, 1 hlas se zdržel. Nyní se vyjádříme ke zprávě kolegy Omaržího pokud je o územní, ekonomickou a sociální soudržnost. Sedmá zpráva Evropské komise. Chtěl bych upřesnit, co se týče hlasovacího seznamu, který byl rozeslán k tomuto stanovisku. Chtěl bych vás upozornit na následující vysvětlení. Za prvé, několik oddělených hlasování bylo požadováno u odstavců pokrytých kompromisy. Jde o pozměňovací 6, 25 a 28. Druhé upřesnění. Pozměňovací návrh 14 není slučitelný s kompromisem 2, tudíž odpadne, pokud bude tento kompromis schválen. Máte k tomu připomínky? Nejsou připomínky, takže budeme hlasovat. Prosím. Já bych chtěl jenom vysvětlit, že jsem si přečetl znění a v odstavci 1, pokud eh, bude schválen kompromis, chtěl bych eh, stáhnout pozměňovací návrh 6. Stahujeme pozměňovací návrh 6, výborně, děkuji. Ušetříme čas, pokud se to odhlasuje. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A tudíž přejdeme k pozměňovacímu návrhu 9. Oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto 12 k 18. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to stejné hlasování jako v první části je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 14, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 ku 15. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu, tedy ke kompromisu 6. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní druhá část pozměňovací návrhu 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme to elektronicky u druhé části pozměcího návrhu 28. Zahy hlasování. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Zamítnuto 19 hlasy ku 13. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32 ve dvou částech. K první části, kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18.15. druhá část. Pokud odpadá první část, tak odpadá i druhá. se na 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Za, schváleno. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. K celému návrhu jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 29 hlasů pro a blahopřejeme panu Omar Žímu. Pokud k dalším částem nejsou žádné žádosti o převody, pane Ashworte. A slovo má paní Monika Holmajer k návrhu k jednotlivým záměrům v oblasti nemovitostí a první z nich je přesun EMI do Amsterdamu. Ehm, pane předsedo, já bych začala tím nekomplikovaným a potom bych přešla k tomu složitějšímu, aby to, se to urychlilo. Potom se tedy můžeme eh, bavit o tom, co je složité. Takže co bylo nekomplikované, i když to možná to byl návrh Domu Evropské unie ve Stockholmu, protože i přes byl proveden dlouhý průzkum trhu, protože trh nemovitostí v, nebylo, nebo bylo velmi těžké najít nějaké vhodné eh, budovy v, kvůli trhu nemo, s nemovitostmi ve Švédsku. Nicméně ta stávající budova nebo nájem se prodlouží o tři roky, abychom mezi tím možná měli šanci najít něco nového, něco vhodnějšího. Náklady jsou o něco vyšší, než eh, protože nájmy v celém Stockholmu se dramaticky zvýšily. To souvisí tedy s tím zvýšením. Není to nad tržní hodnotu, ale pod, ale přesto to, co jsme doposud platili, je to mm, rozdíl nyní 6500. Komise převezme toho 81 500 a parlament 46. Vidím ostatně z věcného hlediska, že to není problematické a prosím vás o odsouhlasení, co se týká Domu Evropské unie ve Stockholmu. Takže, eh, říká pan předseda, prezentovala jste nám věc týkající se teď Stockholmu, tedy Evrop, Domu Evropské unie, takže chcete, abychom hlasovali teď? Ano. Takže Stockholm příznivý, svá eh, pozice, kdo? Takže budeme hlasovat elektronicky o tom. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? A končím hlasování. Takže 25 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Teďka budete mluvit o Amsterdamu? Ne, teď přijde na řadu Kenya. Máme zde čtyři věci a to Kenya. Tam jsme už měli předběžnou informaci ze strany ESVČ, kterou jsme obdrželi to, co je nám předloženo, ne, se příliš neliší od toho, co jsme dostali v rámci té předběžné informace. To už vlastně bylo sděleno předtím, celá 4072 metrů čtverečních, podílí se na tom EU delegace, Home of Africa a EIB a také parkovací plocha byla rozdělena celkově 30 pracovníků, zná také Centrum pro policejní nástroje, zástupci v Somálsku, Home for Africa, EIB. Máme 33 čtverečních metrů na osobu, 6670 čistých čtverečních metrů, indexace 3%. To je něco, co vidím trošičku kriticky, ale v Nairobi nebyly jiné možnosti, nebo není tolik možností eh, najít skutečně to, co by se nám hodilo. Jinak ta budova odpovídá předpokladům, také se tam zlepšila bezpečnost, respektive bezpečnostní systémy. To znamená, budova se vyplácí, protože na teď jsou rozděleny náklady mezi několik pronajímatelů. Náklady na vybavení 1,6 milionů, náklady na přestěhování, potom tam máme 300 tisíc na pracovníky bezpečnosti a 2,41 na ostatní věci. Jinak je to celkové roční náklady 1,276158 euro. Doporučuji, abychom to odsouhlasili, protože to je rozumné umístění a celkem jsme byli také obšírně informováni o těch prostorách ze strany ESVČ. Mm, děkuji, říká pan předseda, za tato upřesnění, takže dáváte kladné stanovisko na tuto věc. Pan Depré se chce na něco zeptat. Já bych měl jen otázku na kolegyni Holmajer. Vidíme, že v současné době ESVČ eh, zabírá prostory 4219 metrů čtverečních a v tom už jsou zaměstnanci fora také tým pro sbor pro Afriku, a nyní se žádá nová budova 15 000 metrů čtverečních, takže to je v podstatě strojnásobení. Rád bych tedy věděl, zda roz, toto rozšíření je odůvodněno a zda je podloženo smlouvami, které již byly uzavřeny s ostatními nájemci, které budou hradit část nákladů, protože když se strojnásobuje plocha, tak nejsem sice a priori proti, ale chtěl bych vědět, zda již jsou uzavřeny nebo zda máme perspektivu uzavření smluv s ostatními nájemci, aby se odůvodnilo takovéto navýšení. Nevím, jestli naše zpravodajka má tyto informace ale byl bych rád, kdybychom je mohli obdržet. Paní zpravodajko, celková plocha 4079 metrů čtverečních a máme odpovídajícím způsobem je tam EU delegace, a smlouvy s těmi nájemci již byly uzavřeny na základě toho, jaké podíly na té ploše budou zabírat takže ta plocha byla uspůsobena tak, aby to odpovídalo s dohodám s jednotlivými partnery. Máme více spolupracovníků, 84 má komise plus 7, potom máme 9 spolupracovníků, celkem 24 USR, Team for Africa 5, 2 spolupracovníky, další EIB 2 pracovníky a průměr 33,11 metrů čtverečních na osobu. To znamená, je to v průměru toho, co je normálně běžné a ještě pod tím, co vlastně mývají delegace obvykle. Bohužel, říká paní Holmajer, ne, jsem neměla přetlumočení, takže jsem nezachytila všechno, co jsi říkal. Omlouvám se, pane předsedo Moniko, já zcela souhlasím s tím, co jsi právě řekla takže je tam 84 zaměstnanců, pak je tam, jsou tam zaměstnanci delegace ze Somálsku, ale 4219 metrů čtverečních teď a požadu, je požadováno 15 tisíc metrů čtverečních, nebo se mýlím? Ne. Hmm. Je to velká budova, ale vš- nepatří celá nám, pouze část této budovy. Pronajmeme si pouze čtyři poschodí. Zbytek nepatří nám, nebo ne, nebudeme, nebude obsazen našimi službami. Takže 4319 319 metrů, hovoříme o tom, že obsadíme čtyři poschodí, jo, pronajmeme si čtyři poschodí té kancelářské budovy. Nebudeme mít celou tu budovu, nebo neděláme si nárok na celou tu budovu, ale jenom čtyři poschodí. Zda bychom tedy potřebovali více, to je otázka, ale nyní eh, to budou čtyři poschodí z celkem 20 poschodí v poschodové budovy, takže ten zbytek nebudeme mít v nájmu my. Takže to je těch 4 tisíce, ano, ty ta čtyři poschodí, ty 4 tisíce 319 metrů čtverečních, zbytek tedy patří někomu jinému. Možná jsem se nevyjádřila dostatečně jasně předtím. Dobře, takže budeme hlasovat elektronicky o tom. Zahajuji hlasování. Končím. 27 proti třem a dva se zdrželi, takže je to schváleno. Takže už budeme mluvit o Amsterdamu, ano, teď, teď budeme mluvit o Amsterdamu. Takže pane předsedo, ano, teď budeme mluvit o Amsterdamu, protože bych měla ještě dotaz, otázky na komisi. Už, jsme, už jsem vyjádřila kritiku na, strany nizozem, na stranu nizozemské vlády. Musím říci, že mezi tím se ta situace výrazně zlepšila. Za prvé, nám předložili dokumentaci v souladu s tím, co tedy nizozemská vláda v rámci výběrového řízení přislíbila, co tedy nabídla. To znamená, nizozemská vláda přebírá nebo Nizozemsko přebírá náklady na přestěhování a také na tu přechodnou budovu nebo prozatímní sídlo, stejně jako náklady na tu novou budovu. Za ještě nebylo tedy konkrétně toto spočítáno, ale podmínky sedí. 20 let bude doba té nájemní smlouvy. Také prodloužení smlouvy bude možné. Pokud dojde k nějakému spoždění, by mělo dojít ke spoždění, tak to půjde také k tíži nizozemské vlády takže tyto podmínky jsou formulovány poměrně podrobně. Potom jsou zde také ustanovení o vzájemné nebo oboustrané výpovědi, pokud tedy bude přijato nějaké rozhodnutí eh, EMI, že by se přestěhovala do jiných prostor, pak výpovědní lhůta představuje 6 měsíců na potom 6 měsíců na základě události vyšší moci. Takže do té, dá se říci, že jsme se vyhnuli, te, abychom se vyhnuli těm chybám z minulosti, že by nebyla žádná možnost výpovědi a že bychom potom museli my nést ty náklady. Takže v tomto případě už ten problém tady není. 2019 by se měla provádět stavba, 15.11.2019 eh, je ten termín, 33 tisíc eh, metrů čtverečních, kancelářská plota zhruba 26 tisíc metrů čtverečních, konferenční centrum asi 5700 metrů čtverečních, eh, parkoviště 77 parkovacích míst, také dobře je to dosažitelné hromadnou dopravou a pers 1130 zaměstnanců. Nizozemská vláda vlastně počítá se všemi zaměstnanci také rodiny a děti mají nabídku například pomoc při hledání škol, pro partnery, pro hledání pracovních míst a tak dále. Tam jsme jasně formulovali ty požadavky. Potom, co se týká dalších ehm, stížností, ty plocha na osobu 28,55 metrů čtverečních, je to efektivní budova, je to tedy sice pod rámcem toho, co komise předepisuje, skutečné roční nájemné 8,668,880 a náklady na údržbu 1,8 milionů jedna a budova 1,6 milionů a další údržba 858 tisíc tisíc v rámci eh, výběrového řízení se hovořilo o těch eh, nákladech na nájem. Potom téma provozních nákladů 3,141 ty samozřejmě musíme hradit my, jde tam o úklid, 1,9 na elektřinu, plyn, vodu, roční celkové náklady 13,617. Tam patří, to jsou ty běžné náklady, které tedy musíme hradit my, které nebyly v rámci výběrového řízení. EMA je jedna z agentur, která se samofinancuje z velké části. Takže z tohoto hlediska asi 15 milionů na přestavbu, vlastní náklady a smlou, nájemní smlouva na 20 let. To znamená, pokud všechny celkové náklady započítáme s bezpečnostními systémy, s nábytkem, vnitřním zařízením, vybavení sítěmi a tak dále, 14,13 milionů ročně, tam jsou vlastní tedy eh, poplatky náklady EMI a nebudou tam žádné, nebude to dále zatěžovat rozpočet. Ta budova je tedy eh, výhodnější cenově než ta londýnská budova, alespoň tak to bylo přislíbeno, takže nyní tedy můžeme být spokojeni s tím, co bylo navrženo. Nicméně bych měla ještě tři otázky. Já už jsem upozornila komisi na to, že položím tyto tři otázky. První otázka je, jsou určité mm, postupy ze strany Itálie a ze strany Evropského soudního dvora. Potom mm, tam zazněly oprávněné otázky stínových zpravodajů. Zda by toto všechno mm, ještě co se týká tu novou, nové, nového výpovědního ustanovení, aby se to již nemohlo stát, to, co se stalo v minulosti, takže problém, který, bychom, který jsme měli, už by se neměl objevit. Už jsme se jasně poučili z minulosti. Ale já bych poprosila komisi, aby nám ještě sdělila, jaké to bude mít právní následky, důsledky tady toto eh, řízení aby kolegové a kolegyně v jaké to finanční důsledky pro tu budovu, těch se nemusíme obávat, protože tam je ta doložka o výpovědní lhůtě. Potom, co se týká té dohody, změna Founding Regulation, to o tom se jedná ve, v Envy v současné době a komise by nám mohla udělat takový přehled, než přijmeme konečné rozhodnutí, abychom si byli zcela jisti, eh, jak ta situace vypadá. Předseda, děkuji. Eh, pan Olivier Sal z komise. Mohl by tedy reagovat, odpovědět na otázky, které vznesla paní zpravodajka? Ano, pokusím se zodpovědět ty jednotlivé otázky. E, pokud jde o ten O ten soudní případ, to je řízení mezi italskými úřady a tu organizací samotnou a je to vlastně mm, takový kontext, že to řízení vlastně započalo v souvislosti s relokací agentury, což je tedy standardní e, postup a jak dobře všichni víme, podle postupu, který podpořili členské státy e, na jaře, loni na jaře, Eh, a dostali jsme potom tedy různé nabídky, různé kandidatury měst. 27 členských států dospěl k politické dohodě v listopadu loňského roku ohledně dvou nových sídel. A ten právní text, který předložila komise, tedy byl vypracován v tomto smyslu a ta politická dohoda vlastně musela být přetavena do právního textu a proto komise předložila ty dva návrhy loni v listopadu, jimiž se mění e, sídla e, pro EBA a EMA. E a vlastně to postupuje celkem dobře. Plenárka minulý týden schválila revizi EMA, byla to zpráva Viola, a potom se tedy potvrdil přesun sídla EMA do Amsterdamu. Eh, pak tady ještě je dohoda o hlavním sídle, to je další cesta, jak vlastně naplnit tu politickou dohodu. Eh, Emma vlastně eh, diskutuje s nizozemskými úřady a ty diskuse by měly snad být úspěšně završeny v nadcházejících dnech nebo maximálně týdnech. Ta dohoda o hlavním sídle potvrdí potom eh, podmínky eh, a je to vlastně i v té složce o budovách. Ještě bych chtěla odpovědět zpravodajce v tom smyslu, že jeden z klíčových prvků, které e, tyto tři instituce řeší, je, aby vlastně se zajistila kontinuita fungování EMA v tomto případě a proto vlastně probíhá několik procesů současně. To, ta právní změna e, vlastně e, legislativních aktů, také je potřeba rychle postupovat, eh, pokud jde o samotnou budovu, tak aby bylo možné spustit jednotlivé fáze, aby tedy včas došlo k přesunu. Doufám, že toto vysvětlení bude postačující pro výbor, aby dal zelenou eh, vlastně právě eh, této budově EMA. Děkuji. Děkuji. Chci se dotázat, zda zástupce EMI se chce vyjádřit. Pan který je zde přítomen. Uh, no, Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám moc co dodat, k tomu, co tady říkala zástupce komise. Myslím si, že všechny eh, aspekty postupují velice dobře. Pokud jde o dohodu o sídle, je tady jenom už pár maličkostí, které je třeba dořešit, ale Zítra vlastně zasedá řídicí výbor eh, s účastí Nizozemska, kde budeme vlastně probírat tyto konkrétní aspekty. A všechny ostatní aspekty, pokud jde o dočasnou budovu a práci, která musela začít pro tu finální budovu, tak to pokračuje a zatím eh, nepředpokládáme žádné prodlevy. Děkuji. Děkuji za ty informace upřesňující. Pan Joty žádá, Vioty žádá o slovo, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Holmajerové za upřesnění eh, a vysvětlení všech detailů. Samozřejmě ona musela hm, podrobně prostudovat nejrůznější smlouvy o všech sídlech a děkuji za to. Samozřejmě nechci eh, vlastně nějak spochybňovat eh, ten dotaz kolegyně Holmárové na postup italské vlády, ale chtěl bych se zmínit o otázkách, pokud jde o eh, smlouvě o nájmu. Ta první věc, to je vlastně, to jsou lhuty. Původně se plánovalo první říjen a teď se to posunulo na 15 listopad 2019, kdy bude vlastně ta budova hotová. Mě by zajímalo, na jakém právním základě se to datum změnilo. Za druhé, ve smlouvě mezi EMA a Nizozemskem se hovoří o lhůtě 15. listopadu, eh, ovšem pokud nenastanou okolnosti, které by tyto strany neměly pod kontrolou, proto, a mě by zajímalo, co to může být za okolnosti, Eh, zda se má jednat o nějakou vyšší moc, nebo co když vlastně stavebník eh, to nějak opozdí, bude eh, to nějak postiženo, sankciono, sankcionováno v případě nesplnění lhuty tím s eh, tou stavební firmou. A třetí eh, vlastně eh, doložka o obnově pro nájmu po roce 2039, protože ta smlouva o nájmu je na 20 let. A jak říkala kolegyně Holmajerová, může to být prodlouženo. A to sídlo by se ale pak už nemělo měnit. Předpokládá se o nějaká doložka o nájmu i po e, roce 2039, protože předpokládáme, že tam asi Emma tedy zůstane v tom Amsterdamu. Tak jak, jak, jak to je naplánováno? Děkuji. Merci. Děkuji, říká předseda paní Hoffman. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dobré, že tady už došlo k těmto změnám. Je potřeba, abychom už o tom rozhodli, ale doufám, že ještě že už tedy nebudeme příště muset řešit takovouto situaci, ale zcela jsem ještě nepochopila, a mám k tomu přímou otázku, jak komise hodnotí úspěch té úspěšnost nebo neúspěšnost té italské žaloby u soudního dvora a jaké důsledky by z toho mohly vyplynout. Ráda bych eh, toto konkrétně slyšela od komise. Jaké by mohly být důsledky, pokud by ta stížnost uspěla? Ne, to je dobrá otázka, říká předseda. Dobře, než se obrátím na komisi, tak dám ještě slovo eh, komise. Nebo ještě někdo se chce vyjádřit? Paní Holmajer nyní, ne? Ano, tak vy máte teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem možná chtěla se také ještě obrátit stručně na komisi. Já vím, že říkáte, ano, je zde ten rozsudek u soudního dvora, ale vaše hodnocení k tomu. Bylo to řízení přiměřené a správné? Tele, když jsme spolu telefonovali, tak jste mi poměrně obšírně vysvětlila, že členské státy odhlasovali svůj postup na jaře, jak to provedli a tak dále. Možná by bylo užitečné, kdybychom... A potom ke kolegovi Viatovi. Není pokud tedy by se překročila ta lhůta, tak vlastně od 1. ledna by tedy uh, nizozemská vláda platila, takže všechny náklady by potom nesla nizozemská vláda nezávisle na tom, eh, to bylo takže samozřejmě tak aby to přestěhování bylo možno co nejdříve přestěhovat, takže je to v zájmu nizozemské vlády, protože čím delší by bylo to spoždění, tím více by platili, takže v zájmu nizozemské vlády, aby to přestěhování proběhlo co nejdříve. Pro nás v rozpočtu s tím nevznikají žádné náklady, protože všechno by k tíži nizozemské vlády. Za druhé, eh, možnost původní nájemné 8,8. Potom je tam ta indexace 3 miliony euro, to jde také k tíži nizozemské vlády rozděleno na 20 let. Ten index 1,6888, tím se vlastně eh, snižují ty roční náklady, takže u tohoto nevyvstávají žádné problémy. A ještě otázka na kolegy, eh, kolegyně Hoffman. Teoreticky, mm, co se týká toho, těch důsledků toho rozhodnutí, tentokrát alespoň ze strany budovy nemáme žádnou problém, protože můžeme vždy vypověď, dát výpověď bez nějakých sankcí, bez pokuty. Ta výpovědní lhůta činí 6 měsíců, takže to je rozdíl od toho, co jsme zažili v Londýně. Toto jsme ošetřili, takže ano, to by nás mohlo uklidnit tedy. Pokud by se tedy něco stalo, tak z tohoto ohledu je to ošetřeno. Ale teoreticky tedy by z toho neměly plynout žádné důsledky, alespoň podle toho, co jsem včera slyšela v telefonním rozhovoru. Takže, Moniko, budeme hlasovat tedy, nebo hm, ještě komise, ne, by měla reagovat na ty. Takže komise má ještě nějaké poslední stanovisko nebo odpověď, kterou by nám chtěla dát? Děkuji, pane předsedo. Já se skutečně pokusím odpovědět na ty otázky, které byly vzneseny bez toho, aniž bych otevíral zase debatu další, doufám. Jak již jsem uvedl před chvílí, členské státy se dohodly na postupu v, na, na jaře loňského roku a tato, tento postup byl dodržen a Mm, podle našich informací, co se týká odvolání nebo té stížnosti italských úřadů, to nám nepřísluší se k tomu vyjadřovat. To je prostě soudní případ mezi členským stá a státem a radou z našeho hlediska. To jsem se snažil říci na začátku. Je důležité, abychom se soustředili na tu právní jasnost, která bude provedena prostřednictvím změny nařízení. Sídlo tedy agentury bude změněno v zakládacím stanovách nebo v zakládacím nařízení vyjádřením ohledně EMI a ten a v, tom, v té dokumentaci jsou vlastně uvedeny konkrétní technické záležitosti, takže zde nepředvídáme v této fázi žádné dramatické důsledky, alespoň tedy z rozpočtového hlediska na základě toho odvolání nebo stížnosti italských úřadů. Děkuji, pane předsedo. Předseda, takže paní zpravodajko. Pane předsedo, já bych navrhla, abychom tedy zohlednili to, co bylo dohodnuto a se zohledněním toho, že to zakládací nařízení Evropského parlamentu bude schváleno, tak za těchto podmínek můžeme tedy dát souhlasné stanovisko k této věci, tak jak jsme se dohodli se stínovými zpravodaji. Velmi dobře, takže už nikdo nežádá o slovo, čili můžeme přejít k hlasování. Bude to elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Mrzí mě to kvůli Itálii, říká paní zpravodajka. Hlasovali všichni. Zaha- a končím hlasování. Takže je to schváleno 15 pro, 7 proti a 6 se zdrželo. Takže, co se týká Washingtonu, je jsme tedy ve fázi, že dnes můžeme hlasovat, nebo bychom to měli spíše odložit pane předsedo, já bych poprosila, abychom eh, to, o tom hlasovali na příští schůzi. Dělá, působí to příznivým dojmem, ale zatím nemáme žádné kon, konkrétní informace ohledně smlouvy mohlo by to být 20 let, 30 let, eh, takže ještě bych ráda využila určitého času, abychom se stínovými zpravodají získali podrobnější informace, takže bych vás poprosila o prodloužení lhůty a abychom se rozhodli eh, dnes, dnes, že na příští schůzi našeho výboru pro rozpočet o tom budeme diskutovat a abychom to odhlasovali. Děkuji paní zpravodajkom a získám prodloužíme si čas tedy a budeme o tom rozhodovat příště. Takže tím jsme dokončili náš blok hlasování co se týká politiky v oblasti nemovitostí. Máme o tom nějaké informace, které by nám tedy umožnily mm, stanovit nějaké budoucí projekty, nebo domnívá se zpravodajka, že není žádné, žádné, nejsou žádná témata k diskusi dnes? paní zpravodajko. Nic nového tedy, nic, co byste nám chtěla sdělit. Takže teď se vyjádříme k... Takže ještě tady oznamuji, že náš blok hlasování je ukončen a nyní eh, budeme hovořit o agentuře, o pro kybernetickou bezpečnost. Náš zpravodaj pan Gajard zde dnes dopoledne není, takže zastupuje ho pan Vulken, který nám tedy bude prezentovat návrh stanoviska pana Jense Gajera. Tak prosím. Vous avez la parole. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji, pane předsedo. Skutečně dnes budu hovořit jménem Jense Gajera, který má naléhavou schůzi ve svém volebním okrsku. Půjde to relativně rychle. ENISA je tedy agentura pro kybernetickou bezpečnost EU, která má nyní v Řecku své sídlo administrativně v Heraklionu operativní sídlo potom v Aténách co s tím aktem o kybernetické bezpečnosti předložila komise návrh, aby se bezpečnostní architektura v EU posílila. Komise tedy navrhuje vytvoření týmu pro certifikaci kybernetické bezpečnost, na kterém by se podílela ENISA, posílení role ENISA bychom měli přivítat a proto také plánované finanční a personální posílení je správné. Agentura by od roku 2029 měla mít eh, zvýšený rozpočet na 23 milion euro, zhruba, který by se měl znásobit na zhruba 80 nové, nový mandát pro agentury by se měl zabývat také sídlem agentury z toho důvodu, že to dvojnásobné sídlo je neefektivní a kontraproduktivní. Návrh stanoviska tedy eh, předpokládá, že dohoda mezi řeckými orgány a agenturou po hodnocení komisí by měl být sjednocen instituce, v rámci meziinstitucionální pracovní skupiny také požádali, eh, aby měla agentura jedno sídlo. A takovéto hodnocení by mělo vlastně z toho vyplynout, že takovéto zdvojí sídlo nebo dvě sídla agentury jsou kontraproduktivní. Máme zde návrh na extra rozpočet pro výzkum, tak aby agentura v budoucnosti se mohla, mohla provádět vlastní výzkum a aby skutečně ta role eh, poskytovatele služeb v oblasti výzkumu také byla zajištěna vyšleme eh, zástupce parlamentu do předsednictva nebo představenstva, aby agentura také mohla poskytovat další služby, které budou výhodné. Takže tolik ze strany pana Gajera. Merci, Děkuji, milí kolegové, děkuji také, že jste zastoupil Jence Gajera. Pane Olbrichte, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, přednést eh, poznámky milem pana Zvary, který musel odjet z parlamentu, takže bych chtěl říct, že pan Salvama děkuje panu Gajerovi za stanovisko a sdílí většinu z tohoto stanoviska. Pan Sarvama bych chtěl zdůraznit význam rozpočtování na základě výkonnosti a chci zdůraznit potřebu vytvářet synergie při posilné spolupráci mezi ENIZou a dalšími agenturami s účastními subjekty členskými státy, aniž by docházelo k překryvu s národními subjekty. To jsou stručné poznámky pana Sarvama. Děkuji. Další žádosti o slovo nejsou. Pane zpravodaji, máte nějaké připomínky k vyjádření pana Olbrichta. Nejsou-li, uzavřeme tuto výměnu a chci naznačit také, že termín pro pozměňovací návrhy je stanoven na 28.3. V pravé poledne hlasování v rozpočtovém výboru nastane 16. května. A zřejmě při červnovém plénu ve Štrasburku se vyjádří parlament jako celek k tomuto stanovisku. A nyní přivítáme pana Jana Gregora, je to člen Evropského účetního dvora, kterého zde, vítám. Děkuji, že jste dnes mezi námi. A vy přicházíte představit dokument schválený účetním dvorem 15. února, který se jmenuje Budoucnost financí Evropské unie reformovat fungování rozpočtu Evropské unie. To je návrh, který navazuje na naše záměry, protože rozpočet EU je oproti základním zásadám jedinečný, což přispívá k řádnému rozpočtování. Pan Gregor předložil na to dokument výboru KONT 28. února a mezi tím náš výbor a plénum schválili stanovisko parlamentu k budoucímu finančnímu rámci i k vlastním zdrojům. A tudíž chci vyzvat pana Gregora, aby promluvil. Máme o něco méně než hodinu, protože bychom chtěli skončit eh, ve 12.30. Děkuji, pane Gregore. Máte slovo. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Vážení členové rozpočtového výboru, dámy a pánové, dovolte mi připomenout poslední návštěvu v rozpočtovém výboru, která nastala v rámci rozšíření 2004. Už je to poměrně dlouhá doba, než jsem se zde, když jsem zde byl a chtěl bych dnes předložit briefing účetního dvora k budoucnosti MFF a financí Evropské unie. Dovolte mi, abych eh, prošel tedy náš harmonogram. Toto je tedy náš harmonogram. 15. února jsme zveřejnili náš eh, briefing o budoucnosti financí. Další bude předložen v červnu, červenci 2018 po zveřejnění návrhu komise, snad to bude v květnu. Mezitím zveřejníme další tři dokumenty o budoucnosti rozpočtu EU. Jeden se týká budoucnosti společné zemědělské politiky, což je briefing, který byl zveřejněn v pondělí. V následující měsíci také zveřejníme další briefing o zjednodušení oblasti soudržnosti. A právě dnes možná možná to bylo zveřejněno už před tak půl hodinou, zjednodušení programu výzkum a inovace. A konečně v druhé polovině 2018 eh, zveřejníme naše názory na rozhodnutí o vlastních zdrojích a další odvětvová legislativa pro výdajové programy. Pro auditory je velkou výzvou předkládat dokumenty zaměřené do budoucnosti na základě našich minulých zkušeností, ale snažíme se dělat maximum vlastně tam zařadit pozitivní poznatky z našich nedávných publikací. Zejména používáme naše výhledy z roku 2014 o nejlepším využití prostředků EU a co se týče mezer výzev a překryvů v kontrolních systémech. Také se, jsme se zmínili o výročné zprávě z roku 2014, 15 a 16 a jako referenční bod používáme zvláštní zprávu pro období 2015 až 18 a některá další stanoviska k, k finančním nařízením a také k rozhodnutí o vlastních zdrojích a nařízení o společných ustanoveních v politice soudržnosti. A v neposlední řadě také odkazujeme na náš briefing o hodnocení v polovině období víceletého finančního rámce. Tedy snažíme se v tomto dokumentu se soustředit na jednu část reflexního dokumentu komise a to je ta část, která se týká, jak by měl fungovat rozpočet Evropské unie, tedy to je ta kapitola 4.2 dokumentu Evropské komise a podporujeme komisi protože je to vždy velmi obtížný a náročný postup, pokud jde o budoucnost. A je tu tedy ta velmi citlivá rovnováha mezi stávajícími politikami EU a novými výzvami, mezi národními prioritami a přidanou hodnotu EU, pravidla pro výdajové, pro výdaje a důraz na výsledky, granty a další finanční nástroje a mezi tedy nástroj soudržnosti a širším rozprostřením těch různých dalších prostředků. Tedy kromě toho tedy čelíme ještě novým výzvám. Na dalším slajdu se snažíme vlastně seznámit s tím, co je v tom dokumentu komise a zabýváme se tím ve všech fázích rozpočtového cyklu, takže já vás provedu našimi návrhy v oblasti přidané hodnoty. Tam navazujeme na návrhy komise učinit eh, z přidané hodnoty Evropské unie základním cílem budoucího víceté finančního rámcu upřednostně tedy ty návrhy, které představí nejvyšší přenou hodnotu a využívat stále více finanční nástroje a záruky. Do jisté míry toto odráží jednotlivé odstavce 50 až 56 stanoviska parlamentu o budoucím VFR. Navrhujeme rozvíjet ideálně na mezinárodní úrovni novou, nový pojem Evropské předné hodnoty a chceme zde definovat příležitosti pro využití rozpočtu k vytváření přidané hodnoty Evropské unie, hodnotit potenciální přidanou hodnotu EU v návrzích pro nové výdajové programy, také tu odkaz na další rozvoj výkonnostních rámců pro výdajové programy podle návrhu 4. Současně je třeba vyhodnotit rizika a také přínosy využití finančních nástrojů. A my jsme vydali nedávnou zprávu o finančních nástrojích z roku 2016. Přidaná hodnota by měla být periodicky vyhodnocena a srovnávána v jednotlivých programech Evropské unie jako součást globálního hodnocení veřejných výdajů. Kromě toho v této oblasti veřejných výdajů vycházíme z našich dřívějších stanovisek o finančních výhledech 2010 a chcem, jenom abychom to zhrnuli, domníváme se, že třeba se soustředit na ty části rozpočtového cyklu při stanovení priorit a alokaci zdrojů a plnění programu. A v závěru programu je třeba prokázat tedy dosažené výsledky. Také jsme komentovali stručně Eh, tedy čistou bilanci v odstavci 51 je to ve zprávě parlamentu. Z našeho pohledu my podporujeme doporučení skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích a je tu skutečně vidět potřeba globálnějšího vyjádření, pokud jde o čistou bilanci, tedy výdajů a přínosů a zjednodušit ten koncept eh, čistého výsledku protože zatím to není dostatečně eh, přesné, pokud eh, hovoříme o výdajích v členských státech a pokud jde o nefinanční výhody členství v Evropské unii, je třeba tedy tomuto pojmu lépe rozumět v kontextu členství v Evropské unii. Flexibilita v, ve stabilním rámci. Dokument komise zde předpokládá znovu zvážit strukturální aspekty VFR, které stanoví flexibilitu což jsou tedy rozpočtové rezervy, počet kapitol a délka víceletého finančního rámce a také, jak jsou ty, ty eh, rozpočtové rezervy využívány. Zlepšit schopnost reakce rozpočtu Evropské unie, což do jisté mene odráží odstavce 26 až 27 vašeho stanoviska. A z našeho pohledu to vychází z druhé kapitoly výroční zprávy 2016 a jsme přesvědčeni, že nástroje flexibility by měly být eh, používány pro nepředpokládané události a potenciální platby a nikoli pro řešení rozpočtových dopadů nepředjímaných prodlení při realizaci jednotlivých programů. Také navrhujeme zavést systém rezerv, kde by byla jedna obecná rezerva pro závazky a konkrétní rezervy pro jednotlivé kapitoly z hlediska dlouhodobých eh, cílů pro nepředpokládané události, specifické případy a měly by také platit eh, pravidla pro převody mezi rezervami z ročního rozpočtu a do rezerv. Návrh 3, globálnější představení finančního plánu, což souvisí s odstavci 73 stanoviska parlamentu. Tady navrhujeme, aby MFF byl doplněn dalším informativním finančním plánem, který by se soustředil na určitá rizika související s finančními proměnými, tedy přetrvávající závazky a rizika související s předfinancováním a souvisejícím financováním, dlouhodobé platební před, eh, výhledy a do jaké míry tedy je stanovisko parlamentu synchronizováno se zapojením dalších eh, zdrojů financování pro realizaci politik Evropské unie členskými státy, mezinárodními organizacemi a soukromými partnery. Jsme přesvědčeni, že tento globální finanční plán by měl být výročně aktualizován a významné vývoje v politikách EU a pokrok při realizaci a proměňující se okolnosti by měly být eh, vzaty v úvahu. A tento návrh hlavně vycházel z briefingu o střednodobém vyhodnocení MFF. Zjednodušená pravidla. Komise o tom také píše poměrně kvalitně. Chceme, aby ten systém byl, aby mohl být tedy lépe řízen snížením počtu výdajových programů a finanční nástroje a zjednodušením pravidel. Na té druhé straně chceme ukončit opravné mechanismy, pokud je o příspěvky členských států do rozpočtu EU. Jak už jsem uvedl, před, předložíme, nebo jsme už předložili vlastně některé další dokumenty v této oblasti. Návrh 4. Posílit eh, výkonnostní rámec. Eh, v tomto směru bych vám chtěl poděkovat parlamentu eh, za to, že v tomto dokumentu je odkaz na naše výroční zprávu 2016, která se soustředuje na výkonnost. A tady bych chtěl zdůraznit, že je potřeba snížit celkový počet videových programů a těch cílů a ukazatelů. V současnosti existuje asi 200 cílů a přes 700 ukazatelů pro tyto politiky. Díky počtu videových programů hrozí, že dojde k překryvu a je třeba, aby to bylo, aby to bylo zracionalizováno a zeštíhleno. Tady bych také zdůraznil, že když hovoříme o kapitole 3 naší výroční zprávy, tak se také soustředujeme na kvalitu údajů o výkonnosti, které dostává komise od členských států. Další oblast eh, je odpovědnost. I to je pokryto dokumentem komise. Je potřeba, aby existoval demokratický a transparentní proces, který rozhoduje o budoucím rozpočtu Evropské unie. A společným cílem je zachovat na minimální úrovni počet nástrojů, které jsou mimo rozpočet EU. Návrh 5, ten vychází z našeho přehledu o odpovědnosti a transparentnosti z roku 2015 a odráží to odstavce 58 a 62 stanoviska parlamentu. A jsme přesvědčeni, že efektivní a transparentní forma odpovědnosti má procházet veškerými dokumenty a finančními dokumenty tedy eh, Evropské unie a jako obecné pravidlo všechny související eh, entity by měly být zapojeny do rozpočtu EU dlouhodobě. Jsme realističtí, víme, že ne všechno je možné provést najednou. A dovolte mi ještě stručně odkázat na, naši zás, na zásadu, která je na stránce 16 naší zprávě, je třeba jasně definovat odpovědnost a také tedy ujištění o dosažení politických cílů a využití prostředků, to by mělo vedení poskytovat. A měli bychom zde mít také demokratickou kontrolu, měla by být zajištěna zpětná vazba, která umožní zlepšení systému a opravy. A také by tu měl být jasný důraz na externí kontrolu a také dodržení doporučení, které plynou z externích kontrol a auditu. Konečně přejdu k poslednímu návrhu, který je projednáván s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Je třeba vytvořit mandát pro veřejnou kontrolu a myslíme si, že pro veškeré Eh, útvary by měly existovat v formě kontroly externí a pokud to není možné, tak platná legislativa by měla být nabídnuta, aby došlo k zastoupení v kontrolních výborech příslušných institucí a v té oblasti došlo k problémům v minulosti. A konečně poslední slide, který předkládáme, tam jsou vlastně shrnuty všechny ty návrhy, o kterých jsem hovořil a je tu celá řada dalších zpráv, které jsme zveřejnili v jednotlivých oborech. Soustředili jsme se na základní rozpočtové zásady. Máme tu i greening a kontrola rybářství, mladí zemědělci a úloha certifikačních orgánů ve společné zemědělské politice. Další oblastí je politika soudržnosti, tedy zásada Single Sky, tedy program Single Sky, výkon, výkonnostní rezerva Jaspers a další oborové zprávy a děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji za tuto prezentaci, za souhrn účetního dvora k tomu, jak by mohl vypadat rozpočet Evropské unie, tak aby třeba se mohla vyjadřovat srozumitelněji vůči evropským občanům, aby bylo možné eh, také hodnotit eh, činnost Unie a její efektivitu. Dám slovo zpravodaji a spoluzpravodajům pro víceletý finanční rámec po dva, roce 2020 a také zpravodajům a spoluzpravodajům pro nové vlastní zdroje. Jan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za tento postoj Evropského účetního dvora. Skutečně eh, to mění obrázek, který měli mnozí europoslanci, a sice, že Evropský účetní dvůr se soustředuje především na postupy, nikoli na výsledky. A já si myslím, že tento dokument ukazuje, že ta analýza je mnohem eh, hlubší a to může být velice užitečné. Jedná se tedy o reakci na dokument Komise o budoucnosti financí. My jsme na to také reagovali ve svém usnesení a ten další eh, krok, než ho navrhneme, tak čekáme na váš dokument, který by měl být k dispozici v červnu, v červenci, jste říkal. My samozřejmě připravíme i svou vlastní reakci a bude tedy velice dobré, abychom měli jasnou výměnu informací eh, s účetním dvorem. Jsou tady určité aspekty, které jsou pro nás velice důležité eh, pro naši diskusi o budoucím víceletém finančním rámci a obecně o celém tom systému, protože když mluvíte o víceletém finančním rámci, tak eh, často se hovoří o číslech, ale ono se jedná o vůbec celý systém rozpočtování. A některé aspekty bych chtěl zdůraznit. Za prvé, otázka evropské přidané hodnoty. Já myslím, že velice zajímavá, nebo zajímavý je e, návrh číslo 150 ohledně toho, co je evropská přidaná hodnota Eh, samozřejmě měli bychom se na to shodnout jako instituce. Měli bychom se rozhodnout, co tím vlastně myslíme, Rada, Komise, Parlament. Protože eh, proč diskutovat neustále o tom, co je evropská přidaná hodnota? Je to sice zajímavé, ale eh, moc to nic nemění. Druhá věc, kterou tady považuji za zajímavou, to je to, že někteří politici na evropské úrovni by si to tady měli přečíst. Identifikovali jsme potřebu zajistit vlastně nástroje za, na garanci půjček s koordinací na evropské a národní úrovni. Eh, význam záruk se zvyšuje, ale zvyšuje se i význam finančních rizik, jimž je rozpočet vystaven. Často se hovoří o dopadech, třeba EFSI, na hodnocení 3A eh, od EIB, e ale čím více směřujeme k zárukám, tím eh, roste úroveň rizika pro evropský rozpočet. A možná budeme čelit diskusi o tom, co to je EU. Je to banka, agentura, firma, veřejný orgán. A myslím si, že to se blíží, protože velice často eh, to vypadá, že mm, směřujeme k novému systému, kde to nebude veřejný orgán, ale spíše jakýsi bankovní systém, což úplně změní situaci. A měli bychom být tedy velice opatrní, když diskutujeme o finančních nástrojích. Ne protože dotace jsou jednodušší, protože lidé dávají přednost ehm, vlastně eh, tomu, když peníze dostanou, než kdyby si je museli půjčovat, ale problém je, že riziko narůstá a my vlastně používáme veřejné peníze a pokud používáme veřejné peníze, tak nesmíme zapomínat na rizika. Já to považuji za velice důležité ve vašem dokumentu, když hovoříte o flexibilitě. My jakožto parlament jsme se snažili, o to snažili a jsem rád, že nás se to poukázal. Mluvil jste o rezervách. A úloha rezerv, ne jedné rezervy, ale více rezerv, je, za to je tedy globální rezerva, nebo za to bude rezerva Eh, v jednotlivých okruzích a já si myslím, že ten rozpočet by měl být flexibilnější. A jak zajistit větší flexibilitu? Máme velice vlastně sofistikované nástroje a nepoužíváme rezervy a možná bychom tedy měli zvolit jednodušší řešení a to jsou právě ty rezervy. Eh, myslím, že také je zajímavé zmínit finanční plánování. To je věc, kde nemám na mysli rozpočtové plánování, rozpočtování obecně, ale finanční plánování. Komise se snaží vlastně reagovat celou řadou programů a velkou výzvou jsou potom korekce. Každý eh, mluví, že nebudou žádné slevy, ale všechny členské státy by určitě se také shodly na tom, že by neměly být žádné korekce. Možná se tomu bude říkat jinak, ale nakonec eh, všichni chtějí, aby se o toho ustupovalo. A moje poslední eh, připomínka, možná to je jenom otázka znění, ale pro mě jako politika znění je důležité. Vy nehovoříte jenom o dosahování výsledků, ale o prokázání výsledků. To je trochu něco jiného protože můžeme dosáhnout výsledků, ale neprokázat je. A význam výsledků se tím vlastně snižuje a je tedy důležité, aby v tom vašem schématu vlastně máte právě prokázání výsledků a nejen občanům, ale také vládám, národním parlamentům a tak dále za prvé dosáhnout výsledků, za druhé změřit výsledky a za třetí prokázat je. To je, myslím, velice důležité. A je zajímavé, že mm, toto e, říká kontrolní orgán, že bychom měli něco prokázat a že to neplatí jenom pro kontrolory, ale i pro ostatní. Děkuji. Děkuji, pane Albrechte. Jeden ze dvou spoluspravodajů pro nové vlastní zdroje, pan Deprez. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem neměl pocit, že vlastní zdroje jsou předmětem nějaké velké pozornosti, což na jednu stranu chápu, protože účetní dvůr zodpovídá především za to, aby se diskutovalo o prostředcích, jak jsou využívány, zda jsou správně využívány a zda jejich vynakládání je odůvodněné. Nicméně Vlastně zmíně stal se o vlastních zdrojích, ale moc se to nerozebíral, tak nevím, jestli jste také toto nějak zvažovali na účetním dvoře. Já bych se tady chtěla soustředit jenom na pár věcí. Bylo by se mi líbilo, možná jsem jenom nedával pozor, abychom měli tento dokument k dispozici před dvěma, třemi měsíci, když jsme připravovali společný postoj k víceletému finančnímu rámci. Protože eh, některé eh, návrhy se tady objevily, které by pro nás byly bývaly zajímavé, kdybychom se s nimi seznámili dříve. A účetní dvůr je orgán tedy ve službách parlamentu, tak bych býval rád eh, dostal tento dokument dříve protože tam jsou úvahy, které jsou operativně velice chytré, zejména pokud jde o flexibilitu, o způsob, jak organizovat flexibilitu eh, s ohledem na současnou situaci. Za druhé, máte přístup, kdy koncentrujete evropský eh, rozpočet tam, kde je nejvyšší přidaná hodnota a nedefinujete tu, tu přidanou hodnotu. Vy tam říkáte, že by bylo třeba vytvořit meziinstitucionální definici té přidané hodnoty, která se potom může použít při srovnávání programů a odůvodňování rozdělení finančních prostředků. Ale pokud je to pravda, tak opravdu je na čase, protože Jinak, pokud se dovoláváme evropské přidané hodnoty, aniž bychom ji uměli definovat a pokud se na tom neschodnou instituce, aby to hodnotili eh, podle stejných parametrů, tak to prostě není moc k ničemu takováto rétorika. A chtěla bych se tedy na vás zeptat, když hovoříte o evropské veřejné, eh, pardon, přidané hodnotě, tak co to znamená eh, operativně, když vlastně nemáme její definici? v politice soudržnosti, co to je evropská přidaná hodnota? Já vím, že existuje evropská přidaná hodnota, já mám eh, sám pro sebe vlastní definici, co to představuje, ale když se tedy dovoláte, dovoláváte tohoto konceptu, eh, tak vlastně v operativě to, co to znamená v praxi? Eh, nebo v společné zemědělské politice. Co to je evropská přidaná hodnota? Já chápu va- vaše uvažování z teoretického hlediska, ale vlastně vy eh, tedy říkáte, že by bylo třeba mít společnou definici, ale jak vlastně můžeme ta vaše doporučení instrumentalizovat do, při každodenní eh, práce, protože to jsou vlastně takové zadávací podmínky, které vy tady formulujete. Ehm, nicméně zaznamenal jsem, ehm, že tady je mnoho doporučení, eh, která ehm, bych chtěl, abychom dále rozvinuli. Vy třeba hovoříte o trvání víceletého finančního rámce. Říkáte, že pokud VFR trvá sedm let, tak je třeba zvažovat důsledky tohoto VFR až do 13. roku, protože se vlastně posouvají platby a podobně. A to je velice důležitá úvaha, kterou musíme být vedeni při jednání o VFR. Musíme přemýšlet i o tom, co vlastně může eh, proběhnout následně, abychom zabránili dramatickým situacím, které jsme zaznamenali v poslední době. Takže mně se líbilo i to eh, obecné směřování, které navrhujete, ale za současného stavu věcí Nevím, jestli to je úplně jaksi v praxi proveditelné, když nemáme tu společnou definici evropské přidané hodnoty, kdyby se to definovalo na základě jasných kritérií, byla by, byly by definovány objektivní priority pro evropský rozpočet a byla by definována kritéria, na jejich základě můžeme posuzovat relevantnost výdajů. Děkuji. A vyslechli jsme si tedy naše dva přítomné spoluspravodaje, paní Gardia Sabal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych tedy chtěla poděkovat účetnímu dvoru eh, za zpracování této zprávy. Říkal pan Depres, kdybychom ho dostali ještě dříve během těch našich přípravných diskusí na finanční rámec, tak určitě bychom ta doporučení už mohli zohlednit. Ale Máme ho tedy alespoň teď a v budoucích jednáních to určitě budeme zohledňovat, tuto zprávu. Já celkem souhlasím s analýzou a výsledky této zprávy účetního dvora, ale vidím tady dva problémy. Za prvé, v první fázi eh, jak říká komise účetní dvůr, je třeba definovat priority a potom v druhé fázi na to alokovat potřebné prostředky. Parlament toto požaduje, ale bohužel rada tak nečiní. A to nám potom zakládá problém, když hovoříme o flexibilitě, o rezervách, protože rada dá určitý limit a s tím potom my musíme pracovat v rámci priorit. A ten limit je tak nízký, vždycky se hovoří o tom jednu, jednom procentu, Parlamenty, když pak chce na 100% využít ty peníze, tak je to docela náročné najít peníze na všechny priority, protože prostě nejsou žádné rezervy, které bychom mohli eh, ponechat na budoucí nečekané události. Kdyby ta diskuse probíhala obráceně, nejprve se řekne, takové jsou priority, takové jsou peníze a pak tady bude částka, kterou necháme na nečekané um, události. Druhý komentář k přidané hodnotě, zase navážu na to, co říkal pan Deprez. Um, my prostě se stále nejsme schopni shodnout na jasné definici a myslím si, že eh, opravdu je to problematické. Eh, ten koncept eh, přidané hodnoty zahrnuje mnoho hledisek a lze jej definovat v různých situacích, v různých kontextech různých, různým způsobem. Já tedy považuji za nebezpečné říci, že evropský rozpočet se musí soustředit na programy s vysokou přidanou hodnotou. Protože podle jakých kritérií, když se podíváme na ten současný rozpočet a hodnotíme to podle vysoké přidané hodnoty, jak, jak budeme vlastně v praxi postupovat? Možná bychom mohli přijít i o zásadní programy, které jsou samou podstatou EU. Eh, můžeme pracovat na té definici přidané hodnoty, ale brát to jako nějakou, spíše jako filozofickou debatu v EU, ale neměl by to být asi hlavní ukazatel, který určí, jaký, jak budeme definovat rozpočet do příštích let. Protože může být mnoho případů, kdy třeba se bude jednat o politické gesto, nutnost vyslat nějaký politický signál. A já nevím, jak z hlediska přidané hodnoty bychom to mohli nějak definovat. Mně ta diskuse se jeví zajímavá, ale myslím si, že by bylo nebezpečné uzavřít tu diskusi tak, že jediným kritériem bude ta přidaná hodnota. A pak ještě další věc. Problematika s platbami. E, měli jsme s tím tedy problémy, pan Depres to naznačil bylo takovéto eh, ten jojo efekt eh, s platbami eh, a otázka, jak vlastně pracovat na tom, aby se to do budoucna znemožnilo. Jednoduché by bylo vlastně, že by ve víceletém finančním rámci byly dostatečné prostředky pro platby a tím by se znemožnil ten jojo efekt, ale víme, že realita taková není a že často nám dá velkou práci zajistit ty platby. Nevím, jestli účetní dvůr zvažoval nějaký systém, jak vytvářet třeba rezervy právě na platby pro ty případy, kdy se vlastně třeba nevyužili všechny peníze, takže by se vzala část a dala se právě do rezervy, aby nebyly problémy s platbami a aby vždycky nevznikal ten každodenní boj ohledně prostředků pro platby. Děkuji. Pan Zdechovský se chce vyjádřit. Prezident. Dě, děkuji. Mr. Eh, Gregor Origin is Czech. Eh, já jsem chtěl poděkovat za tenhle ten materiál, protože je komplexní. Samozřejmě, že eh, tady nepokrývá všechny části, které moji předřečníci a kolegové říkali, možná měl přijít i o chvíli dřív, ale e, říkám, to není váš problém, to je náš interní tady problém. Tady se velmi často hovoří o tom, o té přidané hodnotě. My v kontrolním výboru velmi často hovoříme o efektu těch peněz, a o tom, že bychom měli vlastně i koukat, kam ty peníze plynou. To, o čem mluvil Jan Olbricht, je, že někdy v Evropské unii levá ruka neví, co dělá pravá. My v různých fondech vlastně dáme peníze na stejnou věc. My na jednu stranu třeba v zemědělství potíráme, potíráme klimatické změny a na druhé straně dáváme peníze na ještě větší intenzifikaci zemědělské výroby. A to si myslím, že je ta přidaná hodnota a to má být efekt příštího rozpočtu, protože ten rozpočet je strašně malý. Rozpočet Evropské unie nejsou žádné velké peníze. A musíme se bavit o efektu. A to, co tady Jan Olbricht řekl, má být Evropská unie nějaká banka, která bude půjčovat? Nebo má být Evropská unie někdo, kdo bude něco financovat? Do jaké míry máme dávat třeba subjektům, jako jsou velké korporace, peníze na inovace, když víme, že eh, vlastně oni jsou motorem třeba evropské ekonomiky. No je vždycky strašně diskutabilní, a to jsme tady vedli několikrát na kontrolním výboru, jestli třeba dát těch 100 milionů do, do firmy Andreje Babiše na to, aby vytvářela lepší chleba nebo lepší tousty to, a inovovat tak výrobu. A to si myslím, že, že jste krásně nastínil v tom posledním slajdu, který už dneska, nebo v tom posledním obrázku, který není vidět. A myslím si, že příští dva roky budou poměrně důležité pro, pro řeknutí si, co bude ta, teda ta reforma. Není to jenom o own resources. Evropská unie nemůže být závislá na příjmech členských států. České republice vždycky budeme kritizovat Evropskou unii, že tam posíláme příliš hodně nebo málo. Myslím si, že musíme vytvořit nějaký systém nezávislých zdrojů, ze kterých je Evropská unie eh, financována. A to si myslím, že proto ten váš materiál je velmi dobrý, protože on trošku provokuje to naše hledání a myslím si, že když posílíte ještě tuto kapitolu, tak si myslím, že ten, ten materiál může sloužit k tomu, že, že budeme tady zase moci třeba během dvou, třech měsíců se setkat a znovu diskutovat, diskutovat tuto problematiku. Merci. Madame Grasle. Děkuji, paní Grasle. Děkuji. Ano, tak samozřejmě je to dobrý dokument a nikdy není pozdě na takovýto dokument. Uh, bylo by dobré, kdyby tedy se uzavřely ty mezery v povinnosti vykazování, aby všechny ty peníze byly skutečně řádně spravovány. EDF musí být eh, skutečně rozpočtově vybaven. Nemůžeme nechat stranou některé ehm, potřeby. Potom samozřejmě také debata o Mezinárodním měnovém fondu, o tom se také musí hovořit, protože zde máme stále oblasti, kde vůbec nevíme, například je zde Evropská obraná agentura a účetní dvůr říká, musíme, eh, zde musí být zapojen rozpočtový výbor, protože kontrola je samozřejmě velice důležitá a je výborné, eh, je důležité, aby rozpočtový výbor byl do těchto diskusí zapojen. Jsou zde také části, které nejsou součástí evropského rozpočtu a o tom víme velmi málo jakožto účetní dostávat zprávy Evropského účetního dvora, je důležité, abychom měli větší vhled eh, do toho, co se děje a co bylo financováno v jednotlivých oblastech je tedy velmi důležité, abychom se podívali na ta doporučení a aby náš eh, výbor skutečně tato, vycházel z těchto doporučení, využíval je. Takže si myslím, že jsme zde pod určitým tlakem, eh, jakožto rozpočtový výbor, aby, eh, co se týká zejména programu, které neplní své cíle co se týká ozelenění, ekologizace zemědělství, tam jsou také vedeny 2, 2 miliardy eur každý rok, ale otázka je 18 miliard za 7 let, ale cíle nejsou dosaženy. Takže zdá stále já nemám nic proti tomu, abychom toto podporovali, ale měli bychom eh, to také nazývat pravými jmény, když to neodpovídá těm cílům. Takže co děláme s těmi programy, které nepřinášejí opravdu to, co by měli? Zde bychom potřebovali také být více schopni eh, toto hlasitě vyjádřit. Potom bych měla ještě otázku týkající se finančních nástrojů, vyšší potřeba finančních nástrojů, to vidím kriticky, protože máme tisíce finančních modelů. A čili co se skutečně děje v této oblasti? Je tedy dobrý nápad zabývat se těmito doporučení a potom otázka toho rále rest a liquide. Co vše ty přebytky v, sem pro zemědělský rozvoj například bylo by dobré, kdybychom skutečně řekli, co by se mělo v těchto oblastech uděláno. Například ty výhledy dlouhodobých plateb, co tedy tady s tímto budeme dělat. To by bylo dobré slyšet konkrétně. Děkuji. Paní Maletič. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci já bych se vás chtěla zeptat na přidanou hodnotu EU a také na to, co s tím pro mě souvisí. Posílení výkonnostního rámce. Vy jste uvedl svá doporučení, která jsou nezbytná pro posílení výkonnostního rámce a jedním z nich je uvést do souladu plánování se strategickými prioritami Evropské unie. A já si vždy říkám, ano, tak teď vlastně připravujeme budoucí víceletý finanční rámec, ale zatím nemáme Evropu 2030, takže my nemáme základní dokument, kde jsou jasné strategické vize, na které bychom navázali MFF právě v tě, s těmito strategickými prioritami. Domníváte se, že nám to schází, zda bychom to měli teď připravovat souběžně a vytvářet už ty souvislosti a vazby. A ta strategie by měla také obsahovat přidanou hodnotu a co je potřeba k tomu, aby to tam bylo více zastoupeno, abychom vytvářeli více synergií s národními rozpočty, protože s tím malým evropským rozpočtem nedokážeme vyřešit všechny problémy a potřebujeme skutečně větší vliv a více synergií s národními rozpočty. A mě velmi zaujal ten třetí bod, který je na třetím slajdu, tedy definice evropské přidané hodnoty. A je tam tedy také vlastně výroční zprávy o čistém výsledku hospodaření. A chceme doplnit ty výsledky o finančních a nefinančních přínosech členství. A to je, myslím, vynikající, protože v této fázi analyzujeme pouze v čase výdaje a přínosy a co je odvedeno do evropského rozpočtu, co je z něj přijato a vlastně jaký je čistý výsledek. Ale jaká je ta představa? Co by tam mělo být doplněno? přínosy z jednotného trhu, z posílení jednotného trhu a jasný vliv politiky soudržnosti, protože politiky soudržnosti posílení jednotného trhu a z posílení jednotného trhu zejména mají přínosy čistí pláci a podobné skutečnosti, to by skutečně napomohlo tomu, abychom lépe viděli přínosy z rozpočtu Evropské unie. A poslední bod, ten souvisí s finančním plánováním. Který zde, které zde navrhujete, a to je skutečně zapotřeba, máme vždy opakující se problém, vlastně, co se naplánuje a co se zaplatí a potom máme nedoplatky, které se kumulují a potřebujeme více komunikovat s členskými státy a měli bychom si stanovit specifické informační systémy, které by byly schopny sledovat míru realizace v členských státech, abychom potom mohli lépe plánovat na úrovni evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji, nevidím další žádosti o slovo. Když dovolíte, já si dovolím několik osobních poznámek. Nejdříve poděkuji účetnímu dvoru za tento příspěvek, ale není to vlastně definitivní dílo, je to briefing. A máme před sebou ještě několik týdnů či měsíců, abychom postoupili dále. A teď jsme se dotkli zásadního tématu a neměli bychom tu příležitost eh, promarnit. Bude třeba ještě další schůze s účetním dvorem, abychom si vyjasnili naši praxi a naši rozpočtovou vizi, protože eh, rozpočet Evropské unie je skutečně jedinečný, a to je slabé slovo. Nerespektuje rozpočtovou jednotu a proto máme vlastně před sebou takové, takovou galaxii rozpočtu. A pokaždé si vymýšlíme mimo rozpočtové nástroje. Nemáme vlastní zdroje, tak eh, jdeme cestou finančního inženýrství, využíváme finanční páky. Na začátku to funguje dobře, ale nutně, pokud eh, tyto, tyto, tyto zásahy jsou vždy rizikem, a není to jenom forma dekonsolidace veřejných investic. Bude třeba také konstatovat, že dochází ke ztrátám v určité chvíli a má to dopad na celý rozpočet. Tedy jak vybřednout eh, z tohoto rozpočtového rozptýlení, který činí ten rozpočet naprosto nesrozumitelný, možná ne pro experty, ale a pro parlament a, pro parlament a tím spíše pro občany ne, respektujeme univerzálnost rozpočtu, kde by se měly promítnout všechny e, příjmy a všechny výdaje. My jsme o tom hovořili. Když hovoříme o Brexitu, ano, přijdeme o 14 miliard, ano, e, protože e, Británie byla čistým plácem, ale Velká Británie, pokud uzavře dohody, tak jako Norsko a Švýcarsko, tak to vyvolá také příjmy. Takže okamžitě se podíváme na evropský rozpočet a položíme si otázku, kde jsou ty zdroje? Ty zdroje nejsou v rozpočtu, ty jdou přímo na ty jdou přímo do některých zemí soudržnosti. A vy, účetní dvůr, nezlobte se, vy byste měli tyto praxe pranířovat. Pokud eh, Velká Británie poskytne 7 nebo 8 miliard eh, podobně jako Norsko a Švédsko, tak to znamená, že to nebude v rozpočtu. A mě by vůbec nešokovalo, kdybyste na to odkázal. Jak je možné mít rozpočet, který e, takto pojímá příjmy a výdaje a jejich realitu. Dáme 3 miliardy na finanční nástroj pro Turecko, ale vlastně to je finanční nástroj pro syrské uprchlíky. A najednou se to objeví jenom ve výši jedné miliardy, protože prostě je to pojato jinak. Mohli byste ve své zprávě uvést některé připomínky o těchto zvláštních jevech, protože potom bychom si mohli nastínit cestu, která by nám umožnila mít srozumitelnější rozpočet, abychom byli schopni posoudit rozsah veškerých akcí Evropské unie. Když hovoříte o přidané hodnotě, můžeme vůbec uniknout pojmu společných evropských statků. Díky globalizaci víme, že existují společné statky, které členské státy už nemohou společně řešit. A přidaná hodnota by nebyla třeba, že ta pravomoc je předána na Evropskou unii a prostředky, které by to které by tomu byly určeny v národním rozpočtu, by přešly do rozpočtu Evropské unie. A potom by to znamenalo také větší přidanou hodnotu, protože to, co vydáváme v národním rozpočtu, už nemá tu kýženou účinnost. A kdybychom to vydávali společně a podělili se o svrchovanost na evropské úrovni, tak bychom také měli ukázku toho, jak může vypadat přidaná hodnota. Myslím, že bychom měli směřovat k definici přidané hodnoty. Nejde jenom o změření Eh, přidané hodnoty, to se týká v soudržnosti, pomáhá to členským státům se rozvíjet, ale jinde je to spolurozhodování, kde, kdy členské státy si řeší své potřeby podle toho, jak je chtějí řešit. Vy jste řekl zajímavé věci, ale Řekl jste, že existuje MFF, ale měl by existovat také finanční plán pro neplánované výdaje. Máme na jedné straně eh, VFR a vedle toho, protože potřebujeme předvídatelné investice, ale každý rok bychom měli vést rozpočtové rozhovory o tom, co mohou být neplánované výdaje a jak reagovat na krize a naléhavé situace. Takže já si přeji, abychom se opět sešli v následujících týdnech, abychom možná eh, mohli jednat o tom, jak, abychom kritičtěji zhodnotili současný stav, což je pochopitelné z hlediska našich zkušeností, ale myslím, že je skutečně naléhavé dát finančnímu rámci Evropské unie eh, více srozumitelnosti a dodržovat zásady, tedy jednotu, univerzálnost, a roční charakter a také přesnost a řádnost. Chce komise eh, hlasem Roziady připojit něco? Děkuji, předsedo. Já bych chtěla přivítat. Chtěla bych přivítat příspěvek účetního dvora k budoucímu VFR, protože teď jsme v poslední fázi přípravu návrhu, které budou předloženy v květnu. My jsme zaznamenali, že je tu celá řada oblastí, kde máme společný přístup s komisí, pokud jde o budoucí VFR a chci říci, že evropská přidaná hodnota, výkonnost, zjednodušení, transparentnost, odpovědnost, to jsou klíčové prvky pro nás při přípravách budoucího VFR. A také bych chtěl říct několik slov o třech otázkách, které byly zmíněny. První přidaná hodnota. Pro komisi a komisař Ettinger to několikrát vysvětloval, koncept přidané hodnoty je konceptem obtížným pro definování a vysvětlení a musí být analyzován na základě různých prvků efektivity, účinnosti, zeštíhlení synergii modernizace programu. A bylo by obtížné z našeho hlediska dosáhnout dohody o skutečné definici. Myslím, že by bylo lepší mít eh, společné vnímání přidané hodnoty, ale nepovažovat přidanou hodnotu jako určitý vzorec. Pokud budeme mít vzorec, tak budeme ověřovat, zda určitý program můžeme realizovat nebo ne, podle vzorce. Druhý, druhá věc, kterou bych chtěla eh, zmínit, je dlo, dlouhodobý výhled na eh, budoucí, tedy finanční toky, zachovat eh, míru nedoplatku pod kontrolou. To je sdílený cíl, ale v návrhu VFR bychom rádi poskytli informace, které uvádí účetní dvůr. A já bych chtěla zdůraznit, že v novém našem nařízení je nový článek 247, který předpokládá výroční informace o dlouhodobých výhledech finančních toků, které přicházejí a odcházejí. A to, co vychází z finančního nástroje a z příslušných eh, záruk. Chci také zdůraznit, že to, co nyní existuje, pokud jde o finanční nástroj a finanční záruky, je podrobně popsáno v konsolidovaných výročních účtech, které komise schvaluje každý rok. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je výkonnostní rámec. My souhlasíme s účetním dvorem, že třeba zjednodušit výkonnostní eh, rámec, který nyní existuje a je důležité definovat skutečné priority a propojit jednotlivé cíle a skutečně definovat, co jsou klíčové ukazatele, které umožní komisi vysvětlit, jak eh, eh, rozpočet EU přispívá k těmto prioritám. Teď máme eh, rozpočtový konostní rámec, ale opravdu složitý. Máme 700 ukazatelů. Myslím, že se musíme snažit a my jsme právě v této fázi při přípravě budoucího VFR. Děkuji vám mnohokrát a to jsou věci, které jsem chtěl zmínit. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Takže pane Gregore, na závěr tedy ale máme už 12.30, takže to nebude možné. Budeme zde mít problém s tlumočením, takže o to můžete být stručnější. Určitě budete mít příležitost se znovu vrátit do našeho výboru, abychom byli průběžně informováni. Pokusíme se tedy plnit ta doporučení, která by měla jít až jako do konce, aniž by se podceňovala potřeba kritiky a diagnózy správné. Uh, uh, Děkuji, já se budu snažit soustředit na horizontální otázky, které byly několikrát zmíněny. Samozřejmě uvítám možnost vrátit se na váš rozpočtový výbor i výbor pro rozpočtovou kontrolu. My jsme ten briefingový dokument rozdělili právě do dvou částí, abychom mohli být v diskusi interaktivní Původně jsme chtěli jenom reagovat na návrh komise, ale tato druhá eh, fáze nebo ten dvoufázový proces nám proto dává příležitost. Pokud jde zpráv, o zprávu o výkonnosti, to je samozřejmě oblast, kde je poměrně jednoduché dávat doporučení, ale pokud jde o praktické provádění, eh, tak je to samozřejmě náročnější. A Neříkáme, že nedodržení přidané hodnoty nebo nízké dodržení přidané hodnoty a špatný výkon, že to automaticky znamená rozpočtové škrty. To neříkáme. Ehm, my jsme si vědomi, že evropský rozpočet bude stále přerozdělovacím rozpočtem do budoucna, ale samozřejmě v rámci provádění politik se lze více zaměřit na výkonnost a na výsledky politik. Souhlasím s těmi, kteří říkali, že je obtížné definovat přidanou hodnotu. Pro tento okamžik používáme definici komise, která byla také prezentována v jejich eh, dokumentu a možná by bylo možné rozlišovat spolufinancování a požádat členské státy, aby přispívaly stále více Eh, těm, eh, kteří mají větší přidanou hodnotu. Takže jak to by to se to dalo řešit? Pokud jde o flexibilitu a finanční plánování, myslím si, že by bylo důležité, aby všechny informace o zdrojích mimo rozpočet EU byly k dispozici. Já tedy vítám odstavec 73 eh, postoje parlamentu. Pokud jde o náš mandát, Eh, samozřejmě záleží na tom, jak nám to definuje parlament. Je třeba, bylo by dobré auditovat nejenom finanční výdaje, ale třeba i prostřednictvím EIB eh, ověřovat financování různých finančních nástrojů. Eh, v minulosti už jsme měli s EIB koordinovanou zprávu o námořní dopravě, kde jsme jasně řekli, že část je definovaná evropským rozpočtem, část mimo evropský rozpočet tem. A pak to byly třeba dva porty, eh, dva přístavy, které byly kousek od sebe a mm, to spolufinancování nefungovalo. Dále flexibilita a platby. Souhlasíme s parlamentem, že by tady neměla být žádná omezení, pokud jde o převod prostředků z let, kdy nebyly využity na následující roky. To je věc, která snad se bude moci změnit. Pokud jde o vlastní zdroje, byl jsem potěšen, že nebo mohl jsem se najít naše postoje 99, 2005 a dalších let a zjistil jsem, že ty naše postoje jsou celkem synchronizované. V posledním stanovisku, to bylo z roku 2012, jsme zaznamenali, že zdroje založené na DPH jsou dosti složité Eh, a je to problematické pro daňové eh, poplatníky. Říká, že je nejasný přístup k vlastním zdrojům a uvedli jsme, že tady je prostor pro omezení daňových úniků tím, že se posílí právní rámec. Vlastní zdroje jsou skutečně klíčové, zvláště pro pátý senát, ve kterém působím. A my se tedy eh, to řešíme i v kontextu Brexitu. Řízení finančních rizik u tradičních vlastních zdrojů, to bude věc, na kterou se budeme zaměřovat při dalších auditech. Asi teď ukončím a rád mezi vás zase přijdu. Děkuji a myslím si, že si můžete doplnit další princip a to je záporná přidaná hodnota. Někdy nedostatečnost Evropy může stát peníze, například u daňových podvodů, podvodů v oblasti DPH a tak dále. Takže kdybyste připojil do vašeho textu pojem záporné přidané hodnoty tam, kde Evropa působí nedostatečně, aby se zdůraznila větší potřeba Evropy. Evropy, nebo aby Evropa konala. Dobrá, takže tímto končíme naši dopolední schůzi a začínáme zase ve 14.30 odpoledne o novém nařízení. Bude to workshop velmi zajímavý o eh, řízení eurozóny.